Dear colleagues. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Měli bychom začít s naší schůzí. With 15 minutes delay. Už máme 10 minut spoždění. very much. I Takže děkuji vám, zahajuji schůzi výboru Regi. Jsem ráda, že tady všichni dnes jste po tom hlasování. Čekám, že ještě dorazí další kolegové během nejbližších pár minut. Začneme přijetím pořadu jednání dnešní schůze. Jsou k němu nějaké komentáře? Ne? Děkuji. V tom případě přijímáme pořad jednání. Dále schválení zápisu ze schůze 13. a 14. července. Jako obvykle navrhuji, že pokud nebudou žádné námitky během této schůze, tak budou považovány za schválené. Čtvrtým bodem pořadu jednání je bod technický, ale velice důležitý. Jde o přijetí návrhu kalendáře schůzí výboru Regi eh, pro rok 2016. Vy jste ten návrh viděli. Je to je velice složité a těžké vytvořit takovýto kalendář pro všechny výbory. Eh, já si myslím, že to bude trošku lepší než letos. Máme méně čtvrtků, ale musíte si uvědomovat, že eh, že podle rozhodnutí Byra nebudou schůze v úterý odpoledne a ve středu ráno, takže proto máme tolik eh, pondělí a úterý ráno. Má k tomu někdo něco? Paní Vána, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám jenom krátký komentář. Já si vzpomínám, že jste oznámila, že bude tedy méně čtvrtků v našem pořadu jednání, ale teď máme už zase opravdu hodně čtvrtků. Tak možná, že ten další rok to bude lepší. Měli bychom, měli bychom eh, mít spíše lepší časy. Ano, děkuji. Je jich o něco méně. Paní Kryl. Ano, jsou tam jenom tři čtvrtky um, um, do 18.30. Eh, já bych chtěla ještě to jednou prověřit, eh, protože eh, když se podívám na to, jak to mají ostatní výbory, tak mám pocit, že že pořád jich máme v průměru mnohem více než ostatní výbory, což se dá jen těžko akceptovat a možná, že v průběhu nejbližších týdnů a měsíců eh, bychom mohli opravdu zorganizovat nějakou výměnu, nebo alespoň se podívat na to, že občas máme někdy o něco méně práce, tak abychom si to vyhradili na tyto dny, tak abychom to aspoň o něco trošku zkrátili. Děkuji. Eh, jestliže nejsou žádné další komentáře, tak eh, vám mohu říci, že napíšu příslušným eh, místům, že máme značné potíže s čtvrtečními schůzemi a požádáme o určité změny. Souhlasíme s tím? Děkuji. Děkuji. V tom případě vám zašlu finální verzi tohoto rozhodnutí. Pátým bodem jsou sdělení předsedy. Za prvé, e, přijala jsem omluvu e, za nepřítomnost paní Moniky Smolkové z SD, takže jsem o tom informována. Děkuji. Dále e, proběhla schůze koordinátorů dnes ráno před hlasováním. Rozhodnutí vám budou eh, zaslána e-mailem eh, co nejdříve dnes, ještě před koncem dnešní schůze. Dalším bodem, který vám chci oznámit, je to, že 15. října bude parlament spolupořádat podpisový obřad v plenárním sále eh, nové úmluvy starostů bude také ještě informační akce v běžném eh, zasedacím sále k tomu. Eh, to je iniciativa, která chce sjednotit eh, evropskou, evropské cíle v energetice a klimatu s místními akcemi a zájmy občanů. V současnosti k ní patří přes 6 tisíc evropských měst a obcí. Podobnou eh, akci parlament pořádal už v roce 2013, možná jste tam někteří byli, takže to věk eh, informaci. Bude to probíhat v rámci Evropského týdne eh, regionu a měst a od dnu otevřených dveří. To byla má sdělení. Žádná další už nemám. A pokusím se to vzít co nejrychleji protože dnes máme velice milého hosta e, a prvním e, dnešním e, bodem jednání je výměna názoru se státní tajemnicí pro udržitelný rozvoj a infrastrukturu lucemburského předsednictví a budeme hovořit o prioritách předsednictví na poli politiky soudržnosti. Já už jsem začala pracovat s lucemburským předsednictví a přijala jsem jejich laskavé pozvání, abych včera promluvila na konferenci k 25. letému výročí Interregu. Já vím, že přeshraniční spolupráce je jednou z hlavních priorit programu předsednictví a velice rádi se dozvíme více. Takže bez dalších okolků dám slovo paní státní, pan, panu státnímu tajemníkovi eh, a po jeho prezentaci budete samozřejmě mít možnost se vyjádřit a klást dotazy. A eh, připomínám, že budeme mít časově omezené ty otázky. Takže pane Žíra, máte slovo. Thank you for the floor, uh, Mr. Chairs, ladies and gentlemen. It gives me great pleasure Děkuji, eh, paní předsedkyně, dámy a pánové, velice rád vám představím naše aktivity na poli územní soudržnosti, eh, městských politik a eh, politiky soudržnosti v rámci lucemburského předsednictví. Nejprve bych chtěl pohovořit o územní soudržnosti a politice měst. Společně s našimi přáteli z Itálie a Lotyšska od roku 2000 13 provádíme eh, program předsednického tria pro eh, územní soudržnost a eh, městskou politiku, což pokud víme se nikdy předtím nestalo. Lucembursko má v rámci tohoto tria zvláštní odpovědnost, protože musíme v listopadu dokončit ty práce. Program tria vzešel z diskuzí o tom, jakým způsobem má eh, Evropa eh, naložit s cílem územní soutržnosti, eh, které jsou zakotveny ve, který je zakotven ve smlouvách pod roku 2009 a jak ho implementovat. Víme, že tu implementaci musíme posílit. V současnosti se připravujeme na neformální schůzi ministrů, připravujeme akční reformní plán na posílení územní soudržnosti v Evropské unii. Předsednictví se soustředí zejména na tři oblasti Eh, územní soudržnosti. Za prvé eh, chceme zahájit strategickou debatu o, úze- o scénářích územního rozvoje. Eh, během našeho předsednictví chceme dále zkoumat potenciál politické debaty o evropských územních scénářích s výhledem do roku 2050, což by mohlo být užitečné pro dialog se sektorovými politikami ta naše vize je spíše nástrojem pro rozvoj politik, jako je například eh, aktualizace teritoriální agendy 2020. Eh, Uvědomujeme si také, že územní perspektiva eh, musí být navázána na další obecnější politické priority. Domníváme se, že jednou z největších slabin strategie EU 2020 je to, že si nedostatečně uvědomuje územní dimenzi. A protože eh, vývoj je do značné míry hnán aktéry na místní a regionální úrovni, eh, kteří musí s námi spolupracovat. Dalším rozvíjením rámce právních ustanovení pro lepší integraci eh, příhraničních oblastí a následně posílit konkurenceschopnost a růst v pohraničních regionech a zároveň zlepšit životní podmínky tamních občanů by mělo vzniknout nové evropské nařízení, které by poskytlo právní nástroj k tomu, aby místní a regionální orgány mohly navrhovat svým členským státům řešení k překonávání regulatorních nebo právních překážek k přeshraniční spolupráci. Toto řešení by se mělo zakládat na stávajících zákonech nebo standardech členských států a mělo by, měl by tedy vzniknout pozměněný právní rámec, konkrétně aplikovatelný na přeshraniční oblasti. E, prvním krokem je sbírat příklady toho, co všechno brání přeshraniční spolupráci. E, chceme zkoumat proveditelnost e, těchto nástrojů a zkoumat nutné podmínky a spolupracovat s členskými státy. Tento přístup se inspiroval rámcem EGCC a to zdůrazňuji, nijak nenahrazuje EGCC. Eh, e Podle našeho názoru jde o doplněk k tomuto prostředku zdůrazněním rolí malých a středních měst pro rozvoj eh, Evropy. Eh, vlastně tato role je často zanedbávaná přestože má vysoký potenciál pro, vyvážený, pro vyváženou a udržitelnou eh, územní politiku Evropy. Je teda o to, jak vlastně vytvořit sítě měst přes hranice v policentrických oblastech a, jak, a uh, vytvořit určitou kritickou masu v metropolitních oblastech. Tady vidíme jasnou vazbu mezi územní a městskou politikou. Pokud jde o městskou politiku, tak hlavní diskuze se týká městské agendy. Chceme posílit městskou dimenzi v regionálních a národních oblastech, aby občané v těchto oblastech si se mohli zhostit své zásadní role při plnění cílů Evropy 2020. Chceme identifikovat nejrelevantnější aspekty, které evropská politika musí řešit a to, které politiky mají největší evropskou přidanou hodnotu. Úzce spolupracujeme s nadcházejícím nizozemským eh, předsednictvím. Eh, to vlastně eh, tento proces vede a mohu vám říci, že největší město v Lucembursku má 100 tisíc obyvatel, tak možná bude lepší, když to bude řešit to nizozemské předsednictví Nicméně my eh, očekáváme tedy velké události příští jaro. Vítáme nedávný příspěvek parlamentu, tu zprávu Vasar, kterou jsme zatím ještě plně nevyhodnotili. Na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že eh, pokud jde o městskou agendu a malá a střední města, neměli bychom zapomenout také na venkovské oblasti, eh, které jsou stále domovem velké části evropské populace a které mají velký rozvojový potenciál. V některých oblastech jde o decentralizovanou energetickou výrobu eh, s dlouhodobými vyhlídkami. Pokud jde o Interreg, chtěl bych zmínit jednu z hlavních akcí našeho předsednictví, jak už řekla paní předsedkyně, v uplynulých dvou dnech jsme oslavili 25 let konferencí, kterou, které se zúčastnilo přes 25 lidí z 28 členských států. Byl to takový ně, něco, něco mezi úvahami, oslavou a politickým prohlášením. Byla to skvělá příležitost eh, k hodnocení dosavadních úspěchů Interregu a toho, jak se tato politika eh, změnila od doby, kdy vznikla v roce 1990 jakožto iniciativa Evropského společenství a jak jsem říkal, měli jsme to potěšení přivítat vaši předsedkyni. Eh, výsledky této diskuze budou předmětem debaty Rady pro všeobecné záležitosti v listopadu. Pokud jde o makroekonomické strategie, eh, předsednictví vítá sdělení komise a akční plán pro budoucí evropské makroregionální strategie pro alpský region. Eh, naším cílem je přijmout eh, závěry Rady o alpském regionu do listopadu. Tyto závěry by měly dát impuls k rychlé implementaci eh, této strategie a zajistit efektivní koordinaci s evropskými strukturálními fondy a investičními fondy v rámci integrovaného přístupu. Nyní k, k politice soudržnosti. Lucembursko má samozřejmě velice malý podíl na čerpání e, tohoto fondu a strategický dopad mé země je poměrně omezený. Nicméně e, předsednictví pevně věří v evropskou přidanou hodnotu politiky soudržnosti. E, podporujeme hlavní prvky nejnovější reformy politiky soudržnosti pro roky 2014 až 2020. Tedy konkrétně důraz na zesouladění nástrojů e, politiky e, se strategií Evropa 2020 a evropským semestrem a také samozřejmě orientaci na výsledek a zlepšení efektivnosti Eh, Rada se zabývá silně také implementací a zároveň rekapituluje dosavadní pokrok eh, programovacího procesu v členských státech. Eh, Jakožto předsednictví se vynasnažíme podporovat politiku soudržnosti, navážeme na práci předchozích předsednictví a e, chceme vytyčit právní rámec pro e, programovací období 2014 až 2020 tím, že se vypořádáme se zbývajícími akty v přenesené pravomoci a vyhodnotíme korrigendum k balíčku strukturálních fondů. Dále předsednictví je odhodláno e, hledat řešení prostřednictvím zvláštních opatření v politice soudržnosti. Mohu vám s radostí oznámit, že Rada nedávno přijala rozhodnutí urychlit přijetí návrhu komise eh, na pozměnění eh, ustanovení eh, opatření pro Řecko. To jsou výjimečná opatření a vzhledem k výjimečné situaci, kterou krize vyvolala v Řecku, se musíme postarat o to, aby finance z evropských strukturálních a investičních fondů byly efektivně využity přímo v terénu a aby se dostali k příjemcům co nejrychleji. Vím, že výbor REGI je právě tak odhodlán eh, plnit stejný cíl a proto bych chtěl poděkovat eh, váženým poslancům vašeho výboru za velice plodnou spolupráci, která umožnila eh, zrychlenou meziinstitucionální dohodu a po ní okamžitou implementaci. Možná víte, že včera na Koreperu jsme našli řešení tohoto problému. Teď už se dostávám ke konci, řeknu ještě něco k Radě pro všeobecné záležitosti. Navazujeme na italské předsednictví, které zorganizovalo první schůzi Rady pro všeobecné záležitosti o politice soudržnosti v loňském roku a e, úmyslem je umožnit e, průběžnější a strukturovanější diskuzi o kohezní politice uvnitř rady a ne pouze tehdy, když se diskutuje o nových nařízeních. E, jednat se bude o těchto tématech. Předložíme závěry Rady o příspěvku eh, evropských strukturálních a investičních fondů na eh, podporu adaptaci a zmírnění eh, klimatických změn. Lucemburské předsednictví se bude snažit o to, aby klimatické změny byly předmětem debaty ve všech evropských ve, ve všech orgánech, diskutuje se na ECOFINu, diskutuje se v oblasti zemědělství. Já si myslím, že nesmíme nechat klimatickou politiku pouze ministrům životního prostředí, ale ta diskuze musí být přítomná i v diskuzi o jiných politikách. Zcela nepopiratelně reforma politiky soudržnosti eh, bude zásadní pro plnění evropských priorit eh, klimatických změn. Eh, Rada těmito závěry ohledně přizpůsobení se klimatickým změnám aktivně přispěje k přípravám Evropské unie na eh, COP21 v Paříži na konci letošního roku. Eh, za druhé, eh, Rada pro všeobecné záležitosti, aby zdůraznila přidanou hodnotu územní spolupráce, se zamýšlí nad tím, jaká bude budoucnost Interregu, jaká je jeho přidaná hodnota a tato diskuze navazuje na, tě, na ty závěry, o kterých se zmínila předsedkyně v úvodní řeči. Jsou to závěry e, té konference 25 let Interregu, e, která e, se konala v posledních dvou dnech v Lucembursku, jak už jsem říkal. Domníváme se, že Interreg bude v budoucnu důležitější abychom zajistili eh, kontinuitu politiky soudržnosti ve všech evropských regionech. A poslední bod k Radě pro všeobecné záležitosti. Eh, pokud jde o zjednodušování komplikovaných záležitostí, to je takový evergreen. Eh, komise vytvoří expertní skupinu na vysoké úrovni pro zjednodušení. Rada byla požádána, aby vyslovila očekávání a priority členských států od této pracovní skupiny. Na závěr bych chtěl říci, že náš program je podle našeho názoru ambiciozní, ale my pevně věříme, že ho do konce roku splníme ve všech bodech. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji vám mnohokrát, pane generální tajemníku. Nyní nejprve koordinátoři, pan Van Nistelrooy jako první. Tak. Vy navazujete na silnou tradici předsednictví. Mnohokrát děkuji za, za informace, které jste nám poskytl. Mám několik připomínek. Vy jste hovořil o Radě pro všeobecné záležitosti. Ono je velmi důležité, abychom měli závěry z Rigi, eh, které jsou eh, by, které musí být teprve přijaty. Můžete nám říct, kdy ty závěry z Rigi budou přijaty? Protože to bylo ještě za italského předsednictví a to se také eh, týká otázky soudržnosti. A máte nějaké neformální zasedání ministrů k soudržnosti v, tahle, v tomto období, to je něco důležitého, protože jinak to budete muset také prodiskutovat k těm všeobecným záležitostem. Můžete mi říct k tomu něco více? Eh, další otázka je v podstatě jenom takovou připomínkou k té rozpravě o teritoriální dimenzi. hrozně důležitá věc, která nám chybí v šesté kohezní zprávě komise. Je velmi důležité, že vy se k tomu tedy vyjadřujete a já věřím, že kolegové se k tomu dostanou také. Já si myslím, že teritoriální spolupráce bude ještě mnohem důležitější v budoucnosti, než si dnes myslíme. Protože to je důležitá věc pro občany. A další věc, co EFSI? to je něco, co bude dělat i Lucembursko. Vy teď dostáváte lidi, kteří budou dělat EAP, aby eh, tahle ta velká věc se uskutečnila. Takže to je určitě něco, co Lucembursko udělá. Ale hlavní věc, kterou zde chci říci, to jsou synergie mezi tím novým fondem a jinými fondy jak to vůbec posiluje naše politiky ze zdola nahoru. To jsou mé připomínky a jinak e, důvěřuji také vaší práci. Děkuji, paní Krel. Děkuji mnohokrát. Eh, těší mne ty tři důležité body, o kterých jste hovořil, eh, o, kterých chcete, o které chcete usilovat během vašeho předsednictví. A parlament debatu snad budete následovat i v tom, co poslanci rozhodli jako priority, protože i my jsme právě tyto body zohlednili jako nejdůležitější a byli, byli bychom si přáli intenzivnější spolupráci s radou. Přeji vám hodně úspěchu do vaší práce. Mě by zajímalo, chcete-li hovořit o územní celistvosti pardon, územní soudržnosti, jaké stěžení body tady budou hrát roli demografický vývoj, odcházení lidí, ekonomika a tak dále. Za druhé by mě zajímalo, pak, když jsem tomu správně rozuměla, chcete změnit nařízení o přeshraniční spolupráci, to já velice vítám. Pak, když tam ale chcete vytvářet nové infrastruktury, dáte proto také peníze. My jsme se totiž při vyjednáváních ptali, zda dojde ke zvýšení financí pro přeshraniční spolupráci, ale rada to plnou měrou nepodpořila. A co se týče zprávy, o urbáním, o městském rozvoji, o kterém jsme rozhodli minulý týden, by mělo se dostat i do vašich diskusí. Co bych si velice přála a možná že byste nás mohl potvořit, aby příští rok ráda skutečně rozhodla o, ro, o uprchlících, kteří stojí před branami Evropy nebo již jsou tady, ale já bych si přála iniciativu, aby členské státy prokázaly větší flexibilitu Eh, aniž by museli změnit operační prostředky, jak využít prostředky z těch fondů, které jsou k dispozici pro regio, rozvojovou politiku i jinak, aby inte ubytovali, zásobovali uprchlíky, integrovali je, poskytli jim vzdělávání. Tento problém přece nezvy, nezmizí v příštích týdnech, ale bude tady trvat měsíce, roky, a já bych si přála, aby tady existovala nějaká iniciativa nakládat flexibilně s prostředky, o jejichž použití se samozřejmě musí rozhodnout v členských státech, ale přála bych si to. Děkuji, paní Tomašič, prosím. Pa mene samo zanima jedno najviše sada zato što je u Hrvatskoj. Děkuji. Já mám jednu otázku která je teď pro mě obrovsky důležité, protože, jak všichni víte, tak od včerejška eh, v, přišlo do Chorvatska asi 8 tisíc uprchlíků. Předpokládáme, že jich tam může být až 100 tisíc v blízké budoucnosti a eh, Připomínám, že Chorvatsko má 4 miliony obyvatel, takže pro nás by to mohlo být opravdu eh, katastrofu. Takže co hodláte udělat pro řešení tohoto problému? Jak chcete pomoci těmto zemím, eh, aby se vypořádali s tímto eh, problémem? Pan Van Ninteborg? Eh, omlouvám se, je to v pořádku dobrá, prosím, máte slovo. Uh, thank you, chair. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Vítám také lucemburské předsednictví. Děkuji za vaše úvodní slova. Ty tři věci, které jste zmínil, které by mohly být v závěrech rady. To je poměrně eh, hodnotné. Také děkuji za to, že se věnujete otázkám klimatu, zmírňování klimatických eh, změn. To je určitě důležitá věc, kterou vždycky musíme brát v potaz, když hovoříme o věcech, které tedy když hovoříme o užitečném a efektivním využívání evropských zdrojů. Chci jenom říct, že by byla škoda, kdybychom nějak ztratili těch šest měsíců během eh, lucemburského předsednictví a čekali celou dobu na nizozemské eh, předsednictví eh, při, tedy proto, abychom konečně mohli diskutovat o těch závěrech rady z Rigi. Takže by bylo dobré, kdybychom začali pracovat na té městské agendě hned na začátku příštího roku aby už to bylo připravené. Také Lesoborsko má velké zkušenosti s eh, různými politikami pracovního trhu, co se týče také eh, přeshraniční mobility. Takže jaké jsou vaše myšlenky ohledně toho, jak můžeme využít eh, Interreg pro podporu opravdového evropského pracovního trhu, zejména tedy v přeshraničních oblastech? konečně vy jste říkal, že zjednodušování je velmi důležité, to je pravda a e, nezapomínejme na to, že je velmi e, užitečné hovořit nejenom na skupinách na vědecké úrovni, ale také s kolegy, pokud hovoříme o zjednodušování zprávy e, fondů a rezortů, to platí zejména tedy pro to, co od nás očekávají malé a střední podniky, protože poslední věc, kterou v Evropě chceme mít, je, že odstrašíme malé a střední podniky a oni přestanou používat eh, strukturální fondy. Děkuji, pan Amaže. Paní předsedkyně, děkuji vám. Eh, pane ministře, děkuji, že jste k nám přišel a blahopřeji eh, vám i k výsledku hlasování, které tady bylo dnes ráno. Svolala Radu pro obecné záležitosti a domnívám se, že náš výbor žádal o neformální radu eh, pro otázky soudržnosti. A mm, děkuji vám také za to, že jste tady vyslovil eh, ty tři priority politik a to je velice zásadní a patří to k těm prioritním politikám Evropské unie. Eh, vy jste tady řekl, že Lucembursko je země, která mm, nedostává mnoho prostředků, ani je nežádá z fondů a my si uvědomujeme vaši angažovanost v této otázce. A vy jste hovořil o velice důležitých bodech a já začnu otázkou, která je podle mého soudu nejdůležitější pro Evropu, ale rovněž pro evropské regiony, a to je otázka schválení e, postupu e, při klimatických změnách. V prosinci bude v Paříži konference a dnes víme, že když se planeta zahřeje o více než 2%, eh, zažijeme pohromu, která se bude týkat všech evropských regionů eh, a že eh, klesání hladiny oceánu by mohlo jít až o 4 až do 5 metrů. A regionální politika by v tom případě tímto jevem mohla být destabilizována. A to by znamenalo, E, také zánik mnoha infrastruktur právě v těch oblastech, kterých se to bude nejvíc týkat. Evropa je země, která má celou řadu mm, infrastruktur na pobřeží. A co hodlá lucemburské předsednictví udělat proto, aby byla vytvořena skutečná evropská regionální strategie v souvislosti s klimatickými změnami? A e, druhý bod. A vy jste o něm rovněž hovořil a to v současné době panuje eh, v celé Evropě a to je otázka migrantů, uprchlíků, eh, kteří také destabilizují určité aspekty regionální politiky. Už teď vidíme, že je to regionální politika, která umožňuje zmírnit část chyb a nedostatků a přispívá k řešením. Například v Itálii je to ten případ. Podpořilo by lucemburské předsednictví komisi v těch úvahách, které dnes rozvíjí proto, aby úvěry z soudržnosti Eh, mohli pomoci čelit této nové prioritě, a to znamená pomoci eh, přijmout uprchlíky. A třetí bod, eh, vy jste o něm také hovořil, to se týká Řecka. Evropský parlament rychle reagoval, rada rovněž, i v otázce Řecka a otázce uprchlíků vidíme, že nakonec je to Politika soudržnosti, která se nachází v situaci, že musí eh, zasahovat v naléhavých záležitostech, aby čelila dopadu politik, které uskutečňuje evropská politika. Můžete každopádně počítat s podporem našeho výboru REGI, jednáli se o hledání řešení tohoto jevu. Děkuji vám. Thank you, thank you very much. Děkuji, paní Vana. Děkuji vám, paní předsedkyně. Srdečně vítejte, pane státní tajemníku v našem výboru. Já děkuji za vaše úvodní slova. My mimořádně vítáme, že lucemburské předsednictví vytváří v politice politice soudržnosti eh, dlouhodobý strategický přístup aby se vyřešily zásadní otázky čerpání fondů. Nejedná se jenom o technickou implementaci strukturálních fondů, nýbrž také o hospodářskou a sociálně a politickou soudržnost Evropy. A to ukazuje na mimořádný význam politiky soudržnosti a strukturálních fondů, zejména v krizových obdobích, kdy v některých zemích eh, by například ta struktura činí největší výdaje ve veřejný, z veřejných výdajů a proto vaše, eh, váš přístup je skutečně velice žádoucí. Několik řečníků už se tady zeptalo k tomu, jak to bude vypadat v programu lucemburského předsednictví, protože tam se píše něco o zelenění evropského semestru, eh, což já považuji za nesmírně významný přístup. Mohl byste nám k tomu říct něco konkrétnějšího? Jaké konkrétní iniciativy chcete nastartovat? No a v jiných oblastech. Tady bych chtěla, abyste byl poněkud konkrétnější, například e, co plánujete v oblasti podpory příhraničních regionů. Hovořil jste o e, nové legislativě, co a v jakém časovém období plánujete, aby došlo ke svému uplatňování, eh, která je důležitá zejména pro malá a střední města. Na závěr bych chtěla říct, že jsem si všimla, že v programu lucemburského předsednictví má být posílena genderová problematika v oblasti výzkumu. Myslím si, že i v politice soudržnosti máme co dohánět a i zde bychom měli nastavit prioritu. Děkuji. Děkuji, paní Damato, prosím. La presidenza lussemburghese per essere qui. Non... Děkuji lucemburskému předsednictví za to, že mezi nás e, dnes e, přišlo. Nechci opakovat všechno, co říkali kolegové. Jenom jednu věc. Mezi prioritami vaší země hovoříte o stimulování investicí, tak abychom stimulovali růst a konkurenceschopnost. Jak chcete implementovat ten slavný plán EFSI? Asi na těch 50 miliard. My už víme, jaké eh, názory na to má komise, takže to by nás zajímalo, jak se k tomu staví rada, jaké eh, výsledky můžeme očekávat v krátkodobém výhledu. Děkuji. Ještě někdo? o vás vím v pořádku. Chci ukončit tedy otázky koordinátorů a to je tedy eh, první kolo otázek a já teď dám slovo našemu hostu a potom budeme pokračovat dalšími otázkami. Eh, děkuji. Já se pokusím, pokud to bude možné, zodpovědět všechny tyto otázky. Ještě jsme eh, neměli čas eh, pro to, abychom tedy vyčlenili prostor pro eh, to neformální zasedání. Ono už vůbec nebylo lehké nalézt datum pro Radu pro všeobecné záležitosti, protože když předsedáte ve druhé části roku, tak prostě chybí ty dva měsíce a mm, prostě jsme nenalezli prostor pro další zasedání. Jsem ale rád, že pan pan Nistleroy podporuje naši myšlenku mít dlouhodobější pohled na teritoriální spolupráci a podívat se tedy i na další politiky, jaké eh, dopady mají na územní politiku. To jsme v minulosti dostatečně nedělali a my se tedy o to určitě chceme pokusit. Fond FC. Ano, ono to je v Lucembursku, ale souhlasím s vámi, bylo by škoda, kdyby EFSI se nesnažil eh, nalézt synergie se všemi dalšími eh, fondy, které máme, tak abychom eh, opravdu nalezli prostředky pro dosažení všech cílů, které jsme si stanovili. A to platí nejenom pro ekonomické cíle, ale i pro ekologické a sociální otázky. Takže opravdu doufám, že takovéto synergie nastanou. Tak paní Krylové, Eh, děkuji vám, že nás podporujete u těch tří priorit. Eh, včera i předevčírem jsme v Interregu na semináře nám bylo řečeno, že na začátku Interreg byl příliš, eh, tedy nástrojem příliš v tom ohledu, že se říkalo, ho, peníze jsou v Bruselu, máme nějaké ideje, jak bychom mohli ty peníze jaksi vysát do našich regionů. To ale není cesta, kterou bychom se měli ubírat. A Jistě jste pochopili, že když chceme přistupovat eh, k záležitostem strategicky a dlouhodobě v otázce investice evropských peněz, pak musíme mít vizi a mít scénář, kam chceme a musí to začínat hned nahoře. Když nevíme, jakým způsobem Evropa by měla vypadat za 20-30 let, co do regionálního rozdělení, tak jak chceme provozovat politiky soudržnosti. Vždyť není neutrální, kde budeme budovat železnice, není neutrální, kde budeme budovat dálnice. To všechno má ohromný dopad na územní úrovni a když žádnou vizi nebudeme mít. Eh, víte, že program je v Lucemburku a my jsme teď zahájili práci, které by nás mohla uvést do této strategické politické diskuse. A například pro teritoriální soudržnost již bylo vypracováno v Lucemburku byly vypracovány tři scénáře. Za prvé, jak podpořit hlavní města, metropole, jak pomoci menším městům a potom propojení regionu. E, to jsou tři nejrůznější scénáře a podle toho, pro jaký scénář se ve strategické politické diskusi rozhodneme, podle toho potom musíme v mnohých politických oblastech Eh, rozdělovat peníze jinak a jinak eh, používat nástroje. Čili nemusíme začínat u nuly. Eh, Espon může dodat celou řadu návrhů a my se potom můžeme hovořit o tom, jak by to mělo vypadat. Více z vám, vás položilo otázku týkající se toho, jakým způsobem si představujeme dotyčný nástroj pro nadnárodní spolupráci. Eh, já jsem to představil výboru regionu a eh, objevil jsem tam velkou zdrženlivost. Ale dvě věci tento výbor podpořil. Za prvé, že už to nevstoupí eh, v platnost zítra, protože to je středně doba až dlouhodobá úvaha a také jsme pochopili, že musíme vnést do této otázky větší pedagogiku, protože části nám nebylo, části nás nebylo, jsme nebyli správně pochopeni. Ehm, nebude to žádný nástroj pro konkurenci, ale bude to dodatečný nástroj. A nejlépe bych vám to mohl osvětlit na příkladu, který jsem sám zažil. Já jsem 20 let byl starostou v malé obce Lucemburské v Lucembursku na belgické hranice. A byla by bývala existovala možnost odpadní vody z malé belgické výsky eh, dovést do naší čističky. A když jsem slyšel, že k tomu by bylo zapotřebí státní smlouvy a že tato státní smlouva musí být schválena spolkovým sněmem a schválena také velkovévodcím Lucemburka, no tak si jistě představíte, že jako starosta vůbec jsem nepomýšlel na to, abych tento nápad uvedl ve skutek. Tady si musíme uvědomit, že tady je nutno celou řadu věcí vyjasnit, ale představte si, že belgická obec by se mohla zeptat svého kompetentního grémia, zda by to bylo možné a tím by splnila úlohy, které má v oblasti čištění odpadních vod. A představte si, že třeba možná čističky v Lucemburku vypadají trošku jinak, že se eh, belgická obec musí zeptat u kompetentního úřadu, jestli je to možné a v tom případě by bylo možné takový projekt skutečně za rok či dva. Hovoříme o to, jak chceme přiblížit Evropu občanům. Já jsem se hodně účastnil programu Interreg, ale dokud spolupráce bude rozhodována na meta úrovni a lidé na místě nevidí konkrétně výsledky, tak si myslím, že tento nástroj je přesně to, co potřebujeme. Ke třetímu bodu, myslím si, a tím bych chtěl eh, reagovat na celou řadu otázek k problematice uprchlíku. Domnívám se, že tady to není to místo, kde bychom měli hledat řešení pro tento ohromný problém, ale Eh, věřte, že my jsme spojenci, naše předsednictví bude vždy spojencem, až se bude jednat o to, abychom flexibilně a rychleji umožnili čerpání strukturálních fondů, ať už na jakékoliv úrovni, která čelí těmto obrovským problémům. Myslím si, že v tom jsme si zajedno a tady to nemusíme rozvádět. Or Äh, wie war das denn, Hilton von Hiltenberg from... Äh, äh, panu ähm, Miltenborgovi bych chtěl odpovědět, že já jsem asi špatně, asi jste mě špatně pochopil ohledně urbání agendy. My ne, nepracujeme pouze těchto šest měsíců na této agendě. My máme dohodu s našimi nizozemskými partnery. Oni už teď se ujmou této iniciativy, e, mají totiž mnohem více zkušeností, e, pracují na tom, ale společně s našimi nizozemskými přáteli se snažíme posilovat eh, urbání agendu v nejbližších šesti měsících. Eh, pokud jde o společný pracovní trh, tak ano, eh, slyšeli jsme mnoho dobrých příkladů v těch uplynulých dvou dnech na konferenci na polsko-německé hranici, ale i dalších kde pomocí programu Interregu lze vytvořit takovýto společný pracovní trh. A já myslím, že Lucembursko je také velice dobrým příkladem a jsme vám k dispozici, pokud by vás zajímalo, jakým způsobem se nám daří eh, každý den eh, vítat 170 tisíc lidí, kteří dojíždí do Lucemburska ze všech tří sousedních zemí, eh, což je nejen výhoda, což je velká výhoda Lucemburska, ale zároveň to vytváří značné problémy s dopravou a provozem. Myslím si, že z geografického hlediska je to největší region, ze kterého se dojíždí do města z celé Evropy. Takže my můžeme přidat určitou přidanou hodnotu eh, pro vytváření takovýchto nadnárodních pracovních trhů. Eh, eh, ta Obec, kde, kde jsem byl starostou, měla 2500 lidí a já jsem zjistil, jak je těžké nejen pro malé a střední podniky, ale také pro malé a střední místní samozprávy e, se poprvé účastnit evropského projektu a myslím si, že komise by se měla vynasnažit o to zjednodušení, měla by se vynasnažit pomáhat všem, kdo se chtějí účastnit takovýchto projektů. Co se týká otázky pana Omaže, ano, pro nás klimatická změna je opravdu veliká výzva i v lucemburském předsednictví, ne pouze v oblasti politiky soudržnosti, ale obecně. A skutečně chceme činit vše, co bude možné, aby nebylo chybou Evropy, že se nedospěje k dohodě. Naše spolupráce s francouzským předsednictvím je vynikající. E, náš ministr za ekologii se setkal velice často s panem Fabiem, když se jednalo mm, a často vzal tež, často jel TŽV, aby se sešel s Fábiem a potom se zase vracel do Lucemburku. Děláme prostě všechno, aby Evropa se nestala tím subjektem, který bude brzdit vyjednávání v této oblasti. Víme, že e, tady je určitá zdrženlivost v některých členských státech. To, co chceme udělat, vedle tedy těch obecných vyjednávání, budeme se snažit jednou provždy dospět k dohodě, jakou významnou roli v této otázce hrají obce a regiony. Ano, můžeme dospět ke globální dohodě závazné v Paříži, ale ti, kteří to budou zítra muset uskutečňovat, stejně tak jak, jak otázku zmírňování problému, tak adaptaci, přizpůsobení se, no to bude v rukou obcí. A já jsem velice Eh, spokojen, že už v květnu na radě se o tom hovořilo. Ale pro mě bylo skutečně přivítání hodné vidět, že Evropská komise, o které se tvrdí, že je velice vzdálená občanům, pochopila, že její politika v oblasti klimatu potřebuje zahrnout také obce. A myslím si, že by bylo možné prodloužit závěry z května a udělat takový, takovou globální věc globálné řízení těch věcí nejenom v Evropě, ale spojit se s Latinskou Amerikou a dalšími kontinenty. Ale tady by měly dostat větší možnost také určitá združení evropských obcí. To bude jistě důležitá strategie, protože až se dojde k všeobecné dohodě, větší úsilí budou muset vyvinout také obce, aby tuto politiku uskutečňovat, budou na to potřebovat víc peněz Eh, k otázce migrantů. Budou-li moci pomoct eh, strukturální fondy eh, k vyřešení toho problému, myslím si, že tady čekáme prostě na to, jak dopadnou výsledky samitu. K Řecku. Tady myslím, že si jsme zajedno v tom, když vám řeknu, že jsme včera dospěli k dohodě na evropské úrovni, tedy na Koreperu, promiňte, že je třeba řešit problémy, které tady jsou, ale i vy, i my jsme si, myslím, v tomto ohledu učinili dobrý kus práce. Otázce paní Valerové již byly částečně zodpovězeny, domnívám se. Co se týče screeningu evropského semestru, eh, že jsme si všimli, že ekologii, nebo jste si všimla, že ekologii a dopadům jiných témat, která jsou prioritou evropského semestru v souvislosti s rozvojem hospodářství, potírání nezaměstnanosti a zvyšování sociální soudržnosti. A to vše má samozřejmě dopad. A víme, že by kolikrát bylo lepší vůbec nechat, vznik, vůbec nechat vzniknout ekologické škody. A proto jsme vnesli tuto myšlenku do evropského semestru, aby třetí pilíř trvalé udržitelnosti poněkud silněji se dostal do eh, evropského semestru. A eh, V New Yorku se bude konat summit o trvale udržitelných eh, cílích a myslím si, že máme dobré indikátory a e, bude náležet evropským partnerům, Evropské komisi, Evropskému parlamentu, jednotlivých výborů podívat se na to, jak těchto 17 cílů v oblasti trvalé udržitelnosti, který, které platí pro nás všechny, musíme těchto 17 cílů zahrnout systematicky do evropského semestru. Nevím, zda jste si všimli Eh, nadace Bertel Masmanovi, která se pokoušela v Essenu de, definovat těchto 17 cílů. Můžeme se na to podívat na jejich webové stránce. Nejsme my zrovna tak úplně dobří jako Lucemburg, my se nacházíme zhruba někde uprostřed zemí OSBE, a e, viděl jsem, podíval jsem se na to webovou stránku a viděl jsem, že tady je to skutečně dobré, e, dobře zpracováno, protože se přiřazují kompetence a rozhodování na jednotlivé úrovně pro uskutečňování těchto 17 cílů, které byly definovány v New Yorku. E, já se velice omlouvám, ale příliš jsem nepochopil nebo nerozuměl té poslední otázce pana Mata. Paní Damato, mohla byste ji zopakovat? Ano, děkuji vám. Já jsem se ptala, jak předsednictví hodla implementovat ten slavný plán FC na stimulaci růstu a konkurenceschopnosti. Jsou nějaké výsledky? Já zatím žádné konkrétní výsledky nevidím. It was a very honest answer. Tak to byla velmi upřímná odpověď. Děkuji. Teď mám seznam řečníků. Sedm kolegů si přeje promluvit, máme ale omezený čas, jako vždycky, takže já vás poprosím, abyste se omezili na jednu minutu, aby eh, pan státní tajemník měl možnost odpovědět. Paní Breso, prosím, máte slovo. Děkuji, já bych se ráda vrátila k tomu, zda se domníváte, že se znovu podíváte na eh, nařízení, eh, která eh, dává možnosti jednotlivým členským státům. Proč je třeba přejít k dohodě, mezi státy, když je třeba dojít k dohodě mezi obcemi. My se nacházíme uvnitř Evropy a máme tady e, společné směrnice, takže snad se nebude udělat jen tak něco a nebude se čekat na to, až se nějaký projekt schválí státem a mohlo by se to udělat na úrovni obcí. Schválila se také strategie v oblasti makroregionální námořních otázek a to je nesmírně důležité, protože zcela jistě věnuje zvláštní pozornost této otázce. Jak víte, tady mm, mm, například i horské oblasti jsou nesmírně zranitelné. Mr. Arimont. Děkuji. Další otázku má pan Arimont. Vážení eh, přátelé z Lucemburska, já pocházím z východní části Belgie, takže jsem váš přímý soused a ve své každodenní práci eh, a Eh, poslance často potkávám lidi, kteří každý den dojíždí do Lucemburska za prací eh, z mého regionu. Tam je právě poznat, jestli vnitřní trh funguje nebo ne. Vy jste hovořil o novém mýtu, novém clu, eh, což mě samozřejmě zaujalo, protože se tím zabývám při naší práci neustále zjistit, zjišťujeme, že se nedostaneme dál, protože legislativy jsou rozdílné a neexistuje politická vůle ty, znám, ty zákony změnit. Eh, vy jste hovořil o eh, clu, o mýtu a že, že, to, že jste to představil eh, k výboru regionů. Mohli bychom tyto podklady také dostat, respektive já jsem opravdu zvědavý na to, co z toho vzejde, nebo mohli by, mohl byste už teď říct něco konkrétního o tom, co se změní Eh, já si myslím, že i pro programy jako Interreg je to životně důležité, co z toho vzejde. Děkuji. Eh, další otázku má pan Bogovič. Děkuji vám za to, že jste nám představil eh, své priority. Eh, já eh, souhlasím s těmito prioritami. Eh, měli bychom se soustředit na mnohocentrický rozvoj, měli bychom rozvíjet městské oblasti právě tak jako venkov. To je zásadní pro stabilitu zemí. Já jsem ze Slovinska a přes 50 našeho obyvatelstva žije na venkově. Máme dobrou infrastrukturu na venkově, pouze tam potřebujeme pracovní místa. Já o tom hovořím v souvislosti s aktuálním tématem a sice migrací se Severní Afriky a Středního východu. Migranti přicházejí do Evropy a migrace při zároveň tiše probíhá také uvnitř Evropské unie. Lidé odjíždějí ze svých zemí pracovat jinam v Evropské unii, e, takže a existuje migrace i uvnitř samotných zemí. A já si myslím, že pokud nenastavíme stabilní podmínky na venkově i ve městech, budeme mít v budoucnu velké problémy. Dále. Musíme se soustředit na země, které teprve míří do Evropy, tedy na západní Balkán. E, musíme je neustále mít na paměti, musíme jim pomáhat e, tak, abychom byli soudržnější a stabilnější. Děkuji paní, paní Michel. Paní Michals. Eh, děkuji. Eh, opravdu je to tak, že máte velice eh, ambiciozní cíl. Já mám zejména radost z toho, že hovoříte také o, za, o teritoriální soudržnosti a máte to jako jedno z hlavních stanovisek. Já v tom trošku vidím rukopis výboru regionů paní Breso a já jsme e, tak trošku vyrostli ve výboru regionu a musím říci, že už je to dlouhá léta náš hlavní požadavek a proto e, mohu jedině říci, že vítám e, že konkrétní rozhodnutí a kroky. Mám otázku ohledně situace s uprchlíky. Vy už jste o tom obecně hovořil, ale nepotřebujeme v, z hlediska regionálního vývoje a teritoriální soudržnosti, zejména v, přehranič, v příhraničních příslušných regionech také nový, nové zaměření na migrační politiku, protože politika uprchlíků se týká spíše té aktuální situace, e, která je tedy situací přechodnou, e, kdežto migrace znamená integraci do společnosti, e, nové přístupy, a to zejména v příhraničních regionech. Takže máte tady konkrétní představy? Děkuji, pan Etheridge. Děkuji. Eh, já budu hovořit patrně o tom tež jako všichni ostatní, ale jak si určitě představíte z trochu jiného úhlu. Pokud jde o klimatické změny, tak patrně eh, jste přesvědčeni o tom, Eh, že, eh, nebo jak, jak může, znamená to, že například eh, města jako Birmingham se můžou těšit na více poplatků za dopravní zácpy a že například bude spoplatněno i od, spoplatněn i odvoz domácího odpadu v rámci cíle 2020, v rámci zelených cílů do roku 2020 a dále. Zdá se, že situace imigrace by měla být povolena, pokud eh, ta současná čísla budou trvat možná až na věky, zdá se, že to tak chcete. Eh, jak pro Boha chcete, jakožto plánovač, organizovat jakoukoliv regionální nebo kohezní politiku, když zkrátka nemáte tušení, kolik lidí bude žít v které části Evropy? tím vlastně je celý, není, není celý ten návrh tím úplně redundantní? Děkuji, pan Seller. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, že jste mezi námi a uvedl jste tak angažovaný příspěvek k regionální politice a zejména také, že kladete jako prioritu přeshraniční spolupráci. My ve zprávě o soudržnosti Evropské komise jsme toto zohlednění postrádali, ale minulý týden to parlament ještě jednou ve svém usnesení zdůraznil, že vidíme právě prioritu této politiky, politiky v, v pomoci příhraničním oblastech. A byla vytvořena odpovídající eh, pomoc nebo norma v rámci nařízení, ale jakým způsobem by na legální bázi eh, šlo vyřešit ty problémy spolupráce obcí například v čističkách, eh, kdyby a jak to udělat, aby tady nebyly právě ty překážky, překážky administrativy, nemuset čekat na státní rozhodnutí, než se obce rozhodnou nějaký společný projekt uskutečnit. Domnívám se, že tady existuje nedostatečná spolupráce mezi těmi, kteří se zaobírají interregem a těmi, eh, kteří chtějí využívat odpovídající fondy. Aufklärungsarbeit nötig, eh, als dass wir die a důležité je tedy, abychom rozšířili právní základ pro správné využívání tohoto fondu. A třetí záležitost v současné době prožíváme aktuální zážitky, že se hranice se stávají stále nepropustnějšími. A domnívám se, že přeshraniční spolupráce které jsme rozšířili i na sousední státy jako možnost Evropské unie, aby tedy EU tady poskytla možnost posílit příhraniční regiony, neboť Často tedy Lucemburska se to netýká, ale některé jiné náleží k těm hospodářsky slabším regionům a možná, že by se tady dal navýšit jejich potenciál. To by bylo velice důležité pro tyto regiony a kdybyste tedy mohli pokračovat na této cestě, o kterou jste hovořil, byli bychom vám velmi vděční. Děkuji, pan Wolf. Eh, eh, děkuji, paní předsedkyně, jenom stručně. Já jsem byl 24 let starostou ve středně velkém městě Velmi mě potěšilo to, co jste říkal o tom, že je potřeba, aby věci i nadále byly blízko té místní úrovni. To znamená tedy, že v podstatě jasně budeme implementovat subsidiaritu. Také vítám to, co jste říkal o místních aktérech, že je potřeba je více zapojit do hledání řešení. S tím naprosto souhlasím. Zmínil jste také důležitou roli malých a středně velkých měst. V regionech, kde takováto města jsou, můžeme udělat celou řadu věcí. Takže policentrický systém to je užitečný přístup k regionálnímu rozvoji a já vítám skutečnost, že Eh, městská agenda není nějakým alibi, tak abychom zapomněli na venkov. Eh, kohezní politika přináší jasnou přidanou hodnotu a proto je potřeba, aby byla v souladu také se strategií 2020. Děkuji za tuto otázku. A ještě posl- eh, pan Novakov. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám trošku jiný pohled na věc, než to, co jste říkal. Takže já to představím tady, ten jiný pohled věci. Někdy, když chceme eh, nechat chybovost tam, kde je, v tuto chvíli je to asi 2%, eh, tím eh, potom vynáváme x krát 2, abychom se tomu vyhnuli. Takže Eh, tomu by se dalo říct také takzvaně gold plating v jiných členských zemích. Eh, děkuji, to byla opravdu stručná otázka. To byla otázka už poslední a eh, pane ministře, já vás žádám o stručné zodpovězení. Um, so I, uh, I try... Děkuji. Pokusím se o to, zazněla zde celá řada německých otázek, takže já přejdu do Němčiny. Das eh, neue legale Instrument. Co se týče právního nástroje, který máme kromě EFTC. Každopádně tady, tady nejde o žádný uh, konkurenční nástroj. Tady v podstatě jde o to, abychom měli jenom eh, nějakou strukturu, kterou bychom tedy mohli vybudovat a potom samozřejmě eh, pracovat relativně koherentně. Ale to, že že tahle ta samotná struktura sama o sobě nemá žádné nějaké bariéry. Eh, já vám řeknu, jak je to v těch zemích. My máme třeba v Rucembursku asi pět těchto těch nástrojů, když se na ně podívám, tak to je v podstatě všechno spolupráce na úrovni softwaru. Potom máme třeba tedy v rámci Interregu nějaký velký region. Ale pokud bychom se zítra zamysleli nad tím, jaká by byla jasná společná infrastruktura, například eh, Francouzi také chtějí něco eh, bojovat mezi eh, Francií a Lucemburskem, ale když máte tedy nějaké normy se dvou stran zemí jinak, tak řekněme, prostě chceme si tam vybudovat nějakou tramvaj. A teď se podíváme, že třeba eh, standardy v Francii jsou jiné než u nás, tak se musíme obrátit na parlament ve Francii. Tam je potřeba potom změnit eh, zákon, francouzské zákony, tak, aby naše tramvaj mohla jezdit eh, v Thionville. A to zase o tom ho, hovořila Madame Resu. V tomto případě říci, že francouzská eh, Francouzský region by se chtěl účastnit toho tramu, je třeba ptát se národního orgánu, zda pro tento regionální vlak eh, v přízemní oblasti eh, nemusí fungovat podle francouzských norem, ale podle lucemburských norem protože tady potřebujeme třetí legislativu, to tady ještě neexistuje. Když se podíváme na takový přeshraniční projekt, vezme se legislativa francouzská zatím, anebo bude platit lucemburská legislativa a národní vláda nemůže udělat nic jiného, než říct se eh, pro tuto tramvaj nebo pro tento vlak, promiňte, eh, může platit eh, rozhodnutí té či které země. když tak předpokládám, že tím jsem částečně odpověděla i, eh, odpověděl i na to, co říkal pan Achimov. Já vám samozřejmě poskytnu i příslušné podklady, pokud si to budete přát. A samozřejmě ještě eh, nevíme přesně, kdy se to dokončí, jestli to stihneme ještě během našeho předsednictví, pořád jsou tam ještě určité bariéry, takže uvidíme také, eh, co přesně to bude, jestli to bude nařízení nebo jestli to bude směrnice. Každopádně je tedy možné, že je možné i na těch národních úrovních definovat, kdo by do toho mohl spadat, které oblasti by do toho mohly spadat konkrétně. A já si myslím, že asi to nebude možné rozšířit na všechny oblasti. Zítra máme zase společný projekt, pracovní dobu Eh, nemůžeme prostě přizpůsobovat na hranici zase na vedlejší zemi. Máme třeba nějaké technické infrastruktury, eh, ekologickou problematiku, eh, výrobu energie. Tady jsme zase hovořili o liberalizovaném evropském energetickém trhu. Tak nevíme, jak bychom například mohli přivádět a nějakým způsobem přivádět tedy lucemburský proud třeba do belgické sítě, nebo potom jaký tarif bychom používali a podobně. Tady bych samozřejmě mohl používat ještě konkrétní další případy, takže každopádně tento nástroj budeme potom rozpracovávat dále. Co říkal další kolega, naprosto souhlasím s tím, že je potřeba jasně se podívat nejenom na mezinárodní migraci, ale taky vnitřní evropskou migraci a já sám pocházím z Velkova a je velká škoda, že tolik lidí z venkova odchází protože lidé se takhle myslí, že budoucnost je ve znečištěných městech, ačkoliv na venkově by mohli mít vyšší kvalitu života. Takže tohle to prostě vidíme už od doby průmyslové revoluce a teďka zase změnili internetovou revoluci, která přináší celou řadu nových příležitostí právě venkovu a těm eh, hraničním oblastem. Když se podíváme dobře na naši společnost, tak vidíme dvě hlavní věci, ke kterým došlo vlastně se pohybujeme od eh, centralizovaných struktur k decentralizovaným. Podívejme se na to, co se děje eh, třeba i v Německu. Tam eh, jasně dochází také decentralizace, ale samozřejmě také se pohybujeme od eh, konkurence ke spolupráci. Tomu se teď říká sharing economy, tedy ekonomika sdílení. To jsou velké změny takže tyhle ty všechny tendence spolu s decentralizační tendencí a se tou tendencí ke spolupráci, já si myslím, že to jsou dobré věci pro venkov. Samozřejmě to také dobré pro ty přeshraniční regiony, které, což je vlastně často to tež. Eh, často tedy ty hraniční oblasti jsou eh, právě ven, venkovské. A to, co třeba vnímám v eh, tak malé zemi, jako je Lucembursko, pokud tedy ekonomičtí aktéři, politici, občanská společnost v těchto eh, pohraničních oblastech si nejsou vědomi těchto obrovských možností, tak samozřejmě zase půjdou do, do těch měst. Říkám vám, pokud třeba Lufthansa je schopná dělat si účetnictví v Indii, tak proč prostě nějaká eh, třeba firma eh, z Francie by nemohla eh, dělat svoji práci v těch venkovských oblastech, přesně takhle účetnictví někde na venkově a podobně. Takže já si myslím, že tohle to jsou obrovské příležitosti. Tohle to jsou tedy ty územní implikace politiky soudržnosti Soudržno, politika soudržnosti prostě v roce 2015 nemůže být stejná jako v roce 1990, když ještě nebyl internet. Takže přesně tohle máme na mysli, když hovoříme o dlouhodobých strategických vizích a scénářích, které vychází z eh, konkrétních čísel. To je samozřejmě práce nejenom pro lucemburské předsednictví, ale pro vůbec dalších 15 let. Já vám děkuji, děkuji mnohokrát. Ještě jednou děkuji panu státnímu tajemníkovi Lucemburska. Bylo to velmi zajímavé diskutovat takto s vámi během našeho zasedání. A já také věřím, že budeme moci podpořit všechny iniciativy Lucemburského předsednictví. Členové našeho výboru by byli rádi informováni o vašich aktivitách. Já vám ještě jednou děkuji a nashledanou.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 colleagues, I ask you again to... Vážení kolegové, prosím vás, zase se posaďte a budeme pokračovat ve schůzi. We have our next guest. Máme tady dalšího hosta. Let us begin. Tak prosím, začněme. Vážení kolegové, jistě víte, že paní komisařka Krecu byla v našem výboru před dvěma týdny a představila nám legislativní návrh komise na dodatečné finance na projekty politiky soudržnosti v Řecku. Byla to naléhavá procedura, proto tehdy proběhlo mimořádné zasedání, kterého se paní komisařka zúčastnila. Dnes eh, ale mezi nás znovu přišla komisařka Kreco na dlouho plánovanou výměnu názorů o přeshraniční spolupráci u příležitosti 25. výročí Interregu. Ten byl vytvořen v roce 1990, tedy přes, eh, před čtvrtstoletím a nyní vyrostl vlastně v, nej, v druhý největší cíl kohezní politiky do roku 2020. Je to tedy územní spolupráce eh, spolupráce. Jde tady o přeshraniční, eh, mezinárodní a meziregionální spolupráci a o podporu všech regionů, zejména s přihlednutím k přihrani, přihraničním regionům, které tvoří asi 37 eh, veškeré populace Evropy. Eh, Interreg vlastně zapojuje všechny členské státy, tři země EFTA, tedy Norsko, Švýcarsko a Lichtensteinsko, e, šest kandidátských zemí a osmnáct zemí v sousedství. E, program je financován e, přes Evropský fond regionálního rozvoje, ne, pardon, pardon, rozvoje venkova a roz, rozpočet má malý, méně než 3% celkového rozpočtu soudržnosti. Nicméně jsou to tisíce projektů, které změnily životy milionů občanů a překlenuly propasti mezi lidmi a organizacemi v přihraničních regionech. Takže e, paní komisařka nám dnes přišla něco říci o jeho úspěchu tohoto programu a proto navrhuji začít s touto prezentací a začneme krátkým filmem o úspěchu Interregu, který připravila Evropská komise. Děkujeme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 You see, it, you see, it was a very short... Jak vidíte, byl to velice krátký film, ale byl to film o úspěchu. E, další dobrá zpráva. Máme trošku prodloužení dnešního času, můžeme pokračovat až do jedné hodiny e, vlivem toho přerušení a tak dále. Takže teď dám slovo komisařce Krecu, aby nám e, aby nám pověděla o úspěchu Interregu. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Jsem velice ráda, že jsem tu dnes s vámi a s velkou radostí jsem přijala pozvání na vaši schůzi výboru, abych si s vámi vyměnila názory na přeshraniční spolupráci. Ve světle aktuálních událostí e, je z toho velice důležitá část regionální politiky. V úterý jsem byla v Lucemburku na konferenci u příležitosti 25 let Interregu a tam jsem měla příležitost se setkat s některými lidmi, kteří, umož- kteří celou tu dobu umožňovali chod eh, Interregu. A z tohoto krátkého filmu eh, jste viděli některé z těch hlavních úspěchů. Já bych svůj dnešní projev eh, chtěla začít vřelými díky všem těm lidem, kteří buď v Interregu nebo dalších eh, iniciativách spolupráce přispěli k jednotnější Evropě, kde rozdíly jsou respektovány a rozmanitost je přínosem. Eh, toto odhodlání je příkladem pro nás všechny a zdrojem energie pro eh, další pokračování eh, spolupráce. Jak už řekla paní Michajlova, Interreg vznikl už v 90. letech a měl primárně za cíl kompenzovat zavedení vnitřního trhu a zmírňování dopadu na příhraniční regiony. Někteří z vás, zejména z Evropské patnáctky Interregu, eh, už, eh, pro ty už Interreg je známým jménem, ale eh, pro země střední a východní Evropy, kde ta dynamika Interregu je mnohem novější, tak i tam ale se snaží pomáhat všem a hojit jizvy nedávné historie a snažit se o lepší budoucnost pro nás a naše děti. Eh, vážení kolegové, eh, mohu říci, že za těch 25 let nám Interreg eh, pomohl dosáhnout významného pokroku v neposlední řadě za lichtivé podpory Evropského parlamentu. Já bych chtěla zmínit pět velkých úspěchů a podle mě je teď velice vhodná chvíle na to, abychom o nich hovořili, protože nemáme ten luxus, že nemáme ten luxus v těchto dnech. První, prvním eh, velkým úspěchem je eh, vybudování důvěry eh, v projekty, které podporovaly vzájemné usmíření, které je důležitou podmínkou každé spolupráce. Je podle mě politování hodné, že někdo že někteří říkají, že hranice jsou řešením našich problémů. Společně, pouze společně můžeme eh, překonávat naše problémy na základě respektu ke všem lidem a tolerancí vůči těm, kdo trpí a kdo jsou zranitelní, ale zároveň samozřejmě ostražitě hlídat naši společnou bezpečnost a bezpečí v našich zemích. Už včera eh, jsem říkala, že sousedi jsou jako příbuzní. Nemůžeme si je vybírat, ale musíme s nimi žít a musíme, eh, se, musíme si, si s nimi rozumět a hledat s nimi řešení u jednoho stolu. A mně je smutno z toho, když, lidé, když země nejsou schopny sedět u jednoho stolu a řešit problém, který na nás všechny tlačí a je věcí nás všech. Eh, druhou velkou eh, výhrou Interregu je podpora eh, konektivity. Interreg podpořil přes 350 projektů od mostů přes silnice až k IT strukturám a to všechno na podporu přeshraniční mobility. Třetím úspěchem je zdravé životní prostředí. Eh, viděli jste tady ten krásný příklad přeshraničního projektu Velká nemocnice na hranici Francie a Španělska, velice dobře vybavená. Takže eh, zdraví eh, bez ohled, zdravotnictví bez ohledu na hranice v Evropě je něco, na co musíme být všichni hrdí na tuto infrastrukturu a e, jak už jsem říkala, dala jsem tady příle, dala, dala jsem příklad nemocnice v Pyrenejích, e, která obsluhuje tisíce lidí, jak ze Španělska, tak z Francie. Čtvrtým úspěchem je prevence rizika a ochrana. Řeky a lesy neznají hranic, právě tak jako záplavy, znečištění nebo požáry. E, příro přírodní katastrofy ani eh, lidmi způsobené katastrofy neznají hranice. Nicméně záplavy na Dunaji a eh, požáry v Alpách nám ukázaly, eh, jak musíme bojovat proti klimatickým změnám a vlastně lidé z obou stran hranic spojili síly a spojili své zdroje. A posledním velkým úspěchem je růst a pracovní místa. Iniciativa jako Inorek v Pobaltí byly podpořeny z, z Interreg Europe, z mezinárodního podpůrného programu, eh, což ukazuje, že také přispíváme k řešení největších výzev dnešní doby, což je poskytnutí růstu a pracovních míst milionům našich nezaměstnaných spoluobčanů. Takže eh, díky eh, Interregu Mnoho projektů získalo politickou a finanční váhu, takže dnes máme přes 100 eh, programů Interregu eh, a v, rám, v jejich rámci se bude investovat přes 10 milionů euro v následujících letech. Eh, při vědomí všech těchto úspěchů si nesmíme, eh, nesmíme zapomínat na to, že stále máme závažné problémy. Příliš mnoho překážek eh, právního nebo administrativního charakteru eh, komplikuje situaci a vytváří značné překážky a zátěž na přeshraniční aktivity. Jednou z mých priorit během mého funkčního obchodí, období bude toto všechno zrekapitulovat a přednést konkrétní návrh. Proto zahájím veřejnou konzultaci ohledně překážek v přeshraniční hraničních regionech a jejich odstranění bude to od 21. Eh, září do 21. prosince letošního roku tříměsíční eh, veřejná konzultace, během které každý bude mít možnost se vyjádřit. Vážení poslanci výboru Regi, vím, že se na vás můžu spolehnout nejen, že se zúčastníte této veřejné konzultace, ale také, že oni budete šířit povědomí, že přispějete eh, dobrými nápady a že budete podporovat asociace příhraničních občanů i podnikatelů podnikatele, aby přispívali svými zkušenostmi. Počítám také s vaší podporou eh, při úvahách o konkrétních eh, hraničních překážkách, o kterých víte ve svých regionech a spolehám na to, že eh, je také že s nimi přispíte do této debaty. Paralelně pracujeme na makroregionálních strategiích. Děkuji panu Jakovčičovi za zprávu eh, o evropské strategii pro jaderský region, ke které se za chvíli vrátím. Makroregionální strategie se zakládají na novém kooperačním přístupu na rozdíl od územní spolupráce, která byla praktikována posledních 20 let zhruba. Makroregionální strategie eh, jsou zakotvené ve strategickém rámci, který odsouhlasili účastnické země a který umožňuje společně e, naplňovat několik společných dlouhodobých cílů e, v rámci společného potenciálu a příležitostí. Výhodou tohoto přístupu je, že doplňuje tradiční nástroje územní spolupráce, protože usnadňuje investice do reálné ekonomiky, například do inovací nízkouhlíkové ekonomiky, e, posiluje institucionální kapacitu, Eh, vytváří mezinárodní partnerství, eh, pomáhá slaďovat finance z různých zdrojů, jako je Evropský sociální fond, eh, nástroje Evropské investiční banky a tak dále. Identifikuje eh, projekty národní, no, mezinárodního rozsahu, které by se hodily pro Junckerův plán EFSI. Eh, je mi potěšením říci, že tento makroregionální přístup, který se používá od roku 2009, eh, se už nyní osvědčuje jako velmi úspěšný. Na základě členských států komise koordinuje přípravu a podporuje implementaci několika makroregionálních strategií. V Baltském moři a e, podél Dunaje už vidíme konkrétní výsledky. Jadersko-jonská strategie, která byla přijata minulý rok, e, se také potýká s důležitými výzvami a v neposlední řadě strategie Alpského regionu, která byla přijata teď v červenci, by měla e, přinést výsledky příští rok. U těchto čtyř strategií existují mechanismy na odstranění konkrétních problémů, kterým tyto regiony čelí. V tom tomto kontextu e, komise vítá e, doporučení pana Jakovčiče ve zprávě o evropské strategii pro jaderské a jonské regiony, o kterých bude řeč, pokud vím, dnes odpoledne. E, u této makroregionální strategie i u těch tří dalších by každá účastnická země měla zajistit kompetentní administrativní zdroje, eh, konkrétně věnované na implementaci těchto strategií. Makroregionální strategie jsou výsledkem explicitní žádosti členských států a co je pro komisi zásadní, členské státy také musí být v popředí eh, provádění této strategie. Národní parlamenty mohou hrát eh, velice důležitou roli tím, že budou šířit povědomí o těchto strategiích eh, v, na vnitřní politické scéně a také zviditelňovat v kontaktech s vládou, což povede k dalšímu sladění eh, národních politik a investičních plánů s eh, cíly strategie, eh, což je tím relevantnější pro kandidátské a potenciálně kandidátské země. A já si uvědomuji, že poté, co předseda Juncker oznámil své politické rozhodnutí nepokračovat v rozšiřování během svého mandátu, Vím, že všechny kandidátské země mají pouze tento rámec a je velice důležité eh, je nějakým způsobem eh, sjednotit. Například eh, v té jadersko-jonské strategii jsou čtyři státy EU a čtyři státy mimo EU. Je to jediný rámec, E, na úrovni ministrů zahraničních věcí a dalších ministrů, kteří e, takto mohou zasednout k jednomu stolu a vyměňovat si názory. A podle mého názoru je naší morální povinností těmto zemím dát pocit, že patří do Evropy a dát jim naději do budoucna. E, vážení kolegové, teď jsme v zásadním okamžiku, kdy strategie začínají nést ovoce. A podle mého názoru je důležité, aby všichni spojili síly a postarali se o jejich úspěch, k čemuž patří i poskytnutí dostatečné administrativní kapacity, aby ty ideje se mohly přetavit v reálné výsledky. Na závěr eh, bych chtěla se zmínit o jedné z našich největších obav v dnešní době, a to je situace s uprchlíky. Jak minulý týden řekl pan Juncker v řeči o stavu Unie, naší dnešní první prioritou je řešit eh, uprchlickou krizi. Je to otázka lidskosti a lidské důstojnosti, ale pro Evropu je to také otázka historické spravedlnosti. Evropa je kontinent, kdy skoro každý někdy byl uprchlíkem. Já sama jsem uprchlice, e, má rodina odešla z Kišiněva, když přišli Rusové, odešli jsme do Rumunska. abychom si zachovali naši rumunskou identitu. Takže my eh, jsme odhodláni uprchlíkům pomáhat a podporovat eh, evropské strukturální a investiční fondy eh, v období 2014 až 2020 20 miliard euro z Evropského fondu pro rozvoj venkova je vyčleněno na inkluzivní opatření a další e, projekty, jako je vývoj e, nebo jako je výstavba bydlení pro e, migranty a podpora deprivovaných oblastí. V úterý v Lucemburku jsem vyzvala správní orgány těchto fondů, aby také proskoumali možnosti využití těchto opatření v rámci nových programů. Výzvy, kterým v současnosti čelíme, tedy ekonomická krize, e, příjezd uprchlíků a další, to vše potvrzuje naši pevnou víru v to, že spolupráce musí být mnohem silnější. Potřebujeme více spolupráce, nikoli méně spolupráce. Potřebujeme více Evropy, nikoli méně Evropy. Územní spolupráce je prostředkem e, silnější unie a my doufáme ve vaši podporu a vaše odhodlání. Společně to jistě dokážeme. Děkuji vám za pozornost pozornost a těším se na debatu. Thank you, Commissioner. Good, very nice speech. Thank you. Thank you, Thank you very much. Uh, as usual, we'll uh, continue with... Děkuji mnohokrát. Nyní budeme pokračovat otázkami a připomínkami. Nejprve koordinátoři politických skupin. Pan Nistoro je jako první. Děkuji, mám takový pocit, že tady jsme všichni jedna velká rodina. Všechno nejlepší, tady nějaký eh, dort koloval nebo co. Kam se vůbec ztratil? Jo, to byl fotka dortu, dobře, aha. Um, ehm, Interek tedy samozřejmě tu fotku pošle všem, ale opravdový dort tady není. Děkuji, ale tak to nevadí. My už v 90. letech, když jsem byl ministrem, jsme měli eh, velké zkušenosti s takhle přeshraniční spolupráci. Pak jsem také pracoval v asociaci eh, pohraničních oblastí v Evropě a mm, takže vím, že už dlouho se zde v parlamentu zdůrazňuje význam politiky soudržnosti. Takže v podstatě v téhle oblasti už existuje jakási koalice. Za druhé, eh, k teritoriální spolupráci. To je v pořádku, jak se o tom mluvila, ale za tou územní soudržností je něco, co nám trošku uniká. Já zase to hledám v šesté zprávě o soudržnosti. Mohu na vás spolehnout, že v sedmé zprávě o soudržnosti už to nějak bude pořádně uděláno, že začneme územní soudržností, že tedy to je ta hlavní kapitola, mm, tak jako ve smlouvě. Protože pořád říkáme eh, hospodářská, sociální a územní eh, soudržnost, ale to nám tak trošku jak kdyby uniká ta eh, územní soudržnost. Takže jak, jak budeme reagovat na ty velké výzvy, se kterými se nyní v Evropě potýkáme? Tohle to je určitě věc, na které bychom měli pracovat. Mm. Co jste říkala k uprchlíkům? Ono je eh, eh, to přesně tak, jak jsme dnes o tom hovořili už na plenárce. Eh, tady jde o otázku také flexibility, protože jsou země, které se nyní s tímto problémem potýkají. Ta flexibilita platí tedy pro uprchlíky, ale také třeba pro návrh Řecka. Tam, bylo, tam zaznělo, dejme pryč kofinancování. I moje skupina, velká skupina, říká, přijďte s návrhem, kdy dáte kofinancování třeba na 95%. Pro země, které to potřebují, teď už se vyčlenilo asi 20 miliard. Proč takhle neděláme? Proč to takhle neděláme? Vůbec nic nás by to nestalo, pokud to ty země podporují, tak bychom to měli udělat. Takže pokud by to bylo nové, třeba díky Eh, novému návrhu z vaší strany eh, opustit od eh, kofinancování. A zase včera mm, jsme hovořili o Evropském účetním dvoru a o fungování veřejných zakázek. Eh, výsledky nějaké zprávy, eh, kterou předložil účetní, účetní dvůr ze čtyř zemí, které studovali, ty nebyly dobré. Mohla byste příště se mezi námi přijít s nějakým kvalitním dokumentem, abychom se pobavili o tomto eh, tématu, protože to je ex ante podmíněnost, podmínka, která může zastavit tok peněz do některé země. V tuto chvíli už zastavím, ale jenom jsem tohle to prostě takhle chtěl nadhodit příště na pořad jednání. Děkuji mnohokrát, ono se to takhle často děje, že se setkáme s paní komisařkou a už si připravujeme to <laughs> setkání příští. Nyní paní Krel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Paní komisařko, rada bych využila příležitosti, abych vám skutečně popřála k 25 letům úspěšné práce s Interregem. Já sama pocházím ze Saska, což je region, který od roku 1990 se Interregu smí účastnit v rámci Evropské unie eh, a právě v této přeshraniční spolupráci. Sasko, ve srovnání s velikostí regionu, protože máme dlouhou hranici k Čechám a Polsku, a já se poměrně dobře vyznám v tom, čím bojují lidé právě z těchto příhraničních oblastí a proto bych na tomto místě chci op, chtěla opravdu vyslovit dík těm občankám a občanům, združením, asociacím, obcím a městům, eh, kteří všichni eh, uskutečňují eh, tuto spolupráci a například mají německo-české mateřské školky a otevřeli je, když ještě vůbec nebyly podepsané žádný státní smlouvy a nebylo vůbec jasné, zda dostanou to ujištění, že když půjdou z jedné země do druhé, a nebo například záchranné služby pracují Česka do Saska, ze Saska do Česka a pomáhají lidem, aniž by přesně věděli, pakliže budou mít nějakou nehodu, že dostanou nějakou státní pomoc. Tito lidé nám připomínají, abychom skutečně pracovali na to, abychom nepracovali na uskutečňování státních smluv, ale prac, abychom mohli pracovat v příhraniční spolupráci. Možná, že to potom budeme moci dohnat ještě v souvislosti s diskusí s lucemburským předsednictvím, které jsme, kterou jsme právě vedli. Ehm, kdyby toto neexistovalo na místě, tak by nemohly být tyto programy úspěšně uskutečňovány. A to je moje prozba na komisi. Vím, že jste to přednesla. Ehm, komise se bude snažit zjednodušit ehm, možnosti čerpání strukturálních fondů. Prosím pěkně, nalezněte cestu, aby zejména malým združením, malým spolkům, malým obcím se konečně umožnila debirokratizovaná eh, spolupráce s X, protože teď tady mají X smluv a nevím, kdo všechno to musí kontrolovat. Eh, protože někdy tato eh, příhraniční spolupráce nestojí moc peněz, je potřeba ji potvořit A tento parlament eh, doufáme také řekne auditorům lidi, nezáleží na tom podívat se na to, zda každý projekt, který stojí 5 tisíc euro, musí až do poslední čárečky splnit veškeré ty byrokratické nároky. Jde přeci o to, aby se ta práce konala a tam může dojít k chybě, to je lidské, ale eh, prostě evropské Učení eh, účetní soud by neměl řekl, si, teď musíte ty peníze vrátit. K uprchlíkům už jsem něco řekla. Mm, v minulé diskuzi byla bych moc ráda, kdybychom eh, lidi, kteří k nám přicházejí, mohli lépe integrovat, lépe je ubytovávat, poskytnout jim odpovídající možnosti a bude-li tady nezbytnost aby se ze strukturálních fondů nečerpalo jenom pro podporu venková regionu, ale také pro tyto potřeby protože to bude jistě pro nás důležité v příštích týdnech, měsících i letech. Děkuji, paní Tomašič, prosím. Děkuji. Drago mi je da ste za temelje stavili izgradnja povjerenja. Děkuji. Jsem ráda, že zdůrazňujete ustanovení důvěry, protože bez důvěry nemůžeme budovat nic jiného. Obě pocházíme z postkomunistické země, takže asi pochopíte mou otázku. Bohužel eh, často se věci odvíjí od toho, která eh, strana je zrovna eh, u moci. A co se tedy stává, je, že zemědělci chtějí vědět, co se děje a ve chvíli, kdy přejdou um, ty události, tak eh, ti, kteří jsou u moci, eh, naopak chtějí věci nějak využívat, chtějí využívat ty fondy a podobně. Takže co uděláme pro to, abychom eh, jak si mysleli na tyto lidi, protože vlády třeba na ně myslet nebudou. Když se potom obrací na komisi se stížnostmi, nedostávají odpovědi, nedostávají se jim transparentnosti, takže koho mohou ehm, kontaktovat v takovém případě? povezati na gospođu Tomašić jer sam ja dio vlasti, odnosno stranka. E, nebudu navazovat na otázku paní e, Tomašič, protože jsem v Chorvatsku právě e, v, ve straně, která je u moci. My velmi dobře spolupracujeme s paní Tomašič, zejména tedy co se týče otázky regionální spolupráce já jsem velmi spokojen s programem Interreg, protože stejně tak jako ostatní, kteří hovořili přede mnou, mám s Interregem opravdu dobré zkušenosti. Implementovali jsme 30 až 40 programů, já jsem to dělal osobně, když jsem byl předsedou regionu eh, Istria, či guvernérem. A musím říct, že spolupráce se slovinskými a italskými protějšky nám umožnila postupovat velmi rychle a dobře, také na základě dobrého plánování. Takže prosím vás o to, abychom udělali Interreg eh, jedním z nejdůležitějších pilířů vaší práce. Mám ještě jeden návrh. Ten možná bude nový. Nad rámec eh, přeshraniční spolupráce bychom měli ustanovit i spolupráci mezi regiony zemí, které nesousedí. Protože existuje zájem o regionální spolupráci mm, i mezi zeměmi, která, které třeba nejsou členy Evropské unie. Pak můžeme mít také regiony, které mají zájem o spolupráci mezi sebou, ačkoliv jsou od sebe vzdáleny třeba tisíc kilometrů. Nedávno jsem třeba slyšel o takovémto zájmu ze strany regionů, které nejsou eh, v Evropské unii a ze strany regionů, které naopak v Unii jsou. Takže by stálo za to ustanovit takovou tu spolupráci, bylo by dobré ji podpořit. Eh, co se týče makroregionální spolupráce, tam ještě musíme odvést hodně práce. Jak víte, jak jste sama říkala vy, paní eh, eh, komisařko, eh, a také já jsem zpravodajem k Unii Jaderského moře a tam jsem zaznamenal určité rozdíly mezi námi zde v parlamentu. Takže měli bychom vědět, Čeho chceme dosáhnout, když eh, ustanovujeme makroregiony, jaká je role parlamentu, co se od parlamentu očekává? Protože když jsem připravoval tento dokument, o kterém ehm, budeme dnes hlasovat, identifikoval jsem potřebu dát dohromady různé otázky a vstupy, tak aby chom potom ehm, mohli učinit eh, koherentní rozhodnutí. A konečně eh, uprchlická krize eh, dosáhla teď eh, do Chorvatska. Za posledních 24 hodin k nám přišlo asi 6500 lidí do Chorvatska. Začalo to dobře, Chorvatsko se postavilo vstřícně vůči těmto uprchlíkům, na rozdíl od jiných zemí, z nichž jedna třeba už se staví i zeď. Takže my jsme přivítali uprchlíky úsměvem, poskytli jsme jim ubytování a jídlo. Eh, určitě bychom měli pokračovat tímto směrem, ale myslím si, že bychom ne, ne, že nebudeme moci takhle pokračovat, dokud nedostaneme potře- pomoc od ostatních, takže prosím vás, eh, pomozte nám, protože jinak se ta situace zhorší. Nejmenším také protože přijde mnohem eh, větší počet uprchlíků. Děkuji, pan Omarží. Madame la présidente, euh, merci. Paní předsedkyně, děkuji vám. Paní komisařko, je nás velký počet, který chceme popřát šťastné narozeniny Interregu. Víte, že mm, je to zároveň poblahopřání někoho, kdo je trochu smutný. Já si myslím, že dnešní den je poněkud smutný, protože eh, vidíme, že se začínají zdvihat zdi na vnějších hranicích Evropské unie a to je přesný opak ducha tohoto programu Interregu, eh, který je právě naměřen na to, aby směřoval přes hranice, přes dí a podporuje spolupráci mezi regiony. To znamená, měli bychom učinit nějaká opatření, protože vidíme, jaké výzvě teď čelíme v té krizi s uprchlíky. A to podrobí zkoušce solidaritu eh, na celé úrovni Evropské unie. Eh, to je tento nový kontext a je třeba konzolidovat eh, tyto programy. Musíme to říci. Vždyť program Interreg byl vizionářským programem a byl skutečně velice pokrokovým pionýrským programem. Když se podíváme, jakým výzvám čelíme dnes, a vy už jste na to upozornila z výzvy klimatických změn, přírodních katastrof, zdraví a tak dále. Všechny tyto výzvy nám dnes dávají povinnost dávat globální odpovědi eh, na úrovni členských států i regionu. Druhá připomínka. Eh, víte velice dobře, že už jsme se tím zabývali a to jsou potíže týkající se oblastí ve velice, velice vzdálených tedy regionů, aby mohli plně využívat možnosti interregu a nadnárodní spolupráce. Eh, eh, protože došlo k určitému pokroku v posledních vyjednáváních, byla tady zabudována určitá flexibilita, ale myslím si, že je třeba jít daleko dále Eh, aby se využívaly velké potenciály dotyčných oblastí. A poslední poznámka, plně sdílím názor našeho kolegy Jakoviče, který řekl, že dnes musíme překonat eh, to propojení Konex a musíme umožnit spolupráci mezi regiony, které se možná eh, neúčastní této eh, bezprostřední spolupráce na příhraničních oblastech. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, děkuji vám mnohokrát za váš angažovaný projev pro více Evropy Zejména v otázce uprchlíků, teď tu máme obzvláští zkoušku a Interreg a tady musí hrát velkou roli nejenom pro územní soudržnost obcí, ale také pro jejich sociální soudržnost. A v této otázce bych ráda řekla, že si nemyslím, že by se měly používat strukturální fondy pro sankční mechanismy. To by bylo zneužívání těchto fondů. E, pro sankční mechanismy máme odpovídající články ve smlouvách, například článek 7 a politika soudržnosti je určena pro územní soudržnost a pro podporu regionu určena a nikoliv by mě, že aby prostě se vznášela jako demokluv meč nad vládami jednotlivých států. Daleko důležitější a zajímavější je nápad, a tady se chci zeptat, zda už tomu jsou konkrétní úvahy, eh, zda by se to dalo rychle provést. Paní Krel už se o tom zmínila, a sice strukturální fondy, um, eh, i regionální fond a sociální fond používat pro uskutečňování opatření pro uprchlíky tam, kde to bude nezbytné, zejména v těch příhraničních oblastech. To by bylo nesmírně důležité pro nás a umožnilo by to přispět eh, k trvalé udržitelnosti zvládání uprchlické krize. Mám ještě několik otázek k Interregu, po případě k územní spolupráci, která je pozitivním příkladem pro evropskou hodnotu a pro přímý užitek evropských občanů. Máte konkrétní plány ke zlepšení zásady partnerství při uskutečňování přeshraničních programů nejenom za zapojení regionálních a lokálních úřadů, ale i dalších orgánů a grémií, tak jak se s tím vlastně původně počítalo. A potom ve vyjednávání k finančnímu rámci se rozpočet pro územní soudržnost zkrátil, seškrtal. Jak zajistíte, aby do budoucna existoval dostatek zdrojů? Děkuji. Děkuji, paní Damato. Děkuji, paní komisařko. Vítejte znovu v našem výboru. Já bych chtěla navázat na to, co právě řekla moje předřečnice tedy to o tom partnerství. Když se podíváme na eh, období 2014 až 2020, tak programy územní soudržnosti nejsou součástí dohod o partnerství. Nicméně dohody o partnerství by měly eh, pamatovat na to, aby tady existovala jaksi komplementarita v programy územní spolupráce. Moje otázka e, tedy zní, Vidíte vy nebo vaše generální ředitelství nějaké problémy s touto koordinací? Jak rámec této koordinace vylepšit? Je zapotřebí zajistit také účast sociálních a ekonomických partnerů v regionu. E, děkuji, e, vážení kolegové. Ještě jedenáct kolegů chce položit otázku. Ano, pan Manskur, vás mám na seznamu. E, já bych tedy vás prosila, abyste se vyjádřili velice stručně, e, pouze v rámci jedné minuty, abychom měli potom dost, dost času na to, aby paní komisařka odpověděla na naše otázky. Začneme panem Arimontem. Děkuji, paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Myslím, že jakožto někdo, kdo vyrůstal na hranicích, nemusím říkat, že jsem oddaným zastáncem programu, jako je Interreg. Chtěl bych ale také eh, říci, podobně jako kolegyně Kryl, že mnozí žadatelé eh, si mi stěžují, že u takovýchto programů a zejména u Interregu se nemůžou účastnit, protože administrativní zátěž je zkrátka příliš vysoká. I jiní kolegové to říkají jako takovou mantru, že zkrátka administrativní zátěž je příliš vysoká, velká. Mohla byste mi prosím říci, co já můžu říct těmto lidem, eh, kteří se chtějí na projektech účastnit? tak eh, abychom jim rychle mohli pomoci. Vy jste hovořila o konzultacích, ale konzultace nebude stačit k tomu, abychom eh, lidi přesvědčili, aby se ještě v tomto programovacím období zúčastnili eh, co mám říci těm malým spolkům a malým komunám, aby spolupracovali a účastnili se. Děkuji. Další otázku má pan Bogovič. Já mám dvě otázky. Eh, ta první se týká eh, krize s uprchlíky a eh, já velice souhlasím s tím, co řekl náš koordinátor pan Van Nistelrooy. Eh, Tentýž přístup je zapotřebí zaujmout k uprchlické krizi jako k řecké krizi. Musíme najít rychlé řešení. Eh, já jsem byl starostou a eh, mám dobré zkušenosti s přeshraničními projekty, ale dnešní problém je v tom, že mnoho přeshraničních projektů je tak trochu zmařeno, zastíněno uprchlickou krizí. Další můj komentář se týká jadersko-jonské strategie. Tam zahrnuje čtyři země, tedy Bosna, Hercegovina, Srbsko, Černou horu a e, Albánii, které nejsou členy EU. E, může tento e, teritoriální rámec zahrnout také Makedonii a Kosovo? Jaký na to máte názor? Myslíte si, že předstupová pomoc zemím západního Balkánu je dostatečná nebo ne? Jak vidíte budoucnost politiky soudržnosti? Budou tyto země způsobilé pro finance z fondu, soudr, fondu soudržnosti, eh, tak jako tomu bylo u těch zemí, které vstoupily v minulém kole do Evropské unie? Další otázka, pan Novakov. Děkuji. V programovacím období 2007 až 14 jsme měli téměř 6 tisíc projektů, které byly financovány Evropskou komisí v pohraničních oblastech. Takže hlavně eh, tedy se to zaměřuje na chudé regiony, ale tam máme velké problémy, protože tyto regiony mají nízké administrativní kapacity, eh, potýkají se s řadou eh, společenských a ekonomických problémů. Kromě toho v zemích jako Rumunsko a Bulharsko máme další problém a sice, že nejsme součástí Schengenu. Kromě toho máme problémy Eh, administrativního eh, charakteru na obou stranách hranice, takže zase se vracíme ke zjednodušení. Jak si myslíme, že eh, můžeme dosáhnout tedy standardizovaných zjednodušených řešení pro ty oblasti, kde probíhají nějaké přeshraniční projekty? Děkuji. Nyní pan Hetman. Já chciałem bardzo serdecznie po pierwsze poděkovat e, za to. E, Děkuji, ja bych vám chtěl moc poděkovat za tuto rozprawę, za tuto iniciativu, která je velmi cena. E, pouze asi 40 obyvatel těchto pohraničních regionů vůbec ví, jakou roli sehrává komise při pomáhání těmto regionům. Já si myslím, že prostě potřebujeme zviditelnit komisi a její práci mnohem více, e, stejně tak Evropskou unii. Mě by také zajímalo, zda máte nějaké analýzy ohledně výsledků regionální e, spolupráce. E, to bylo z nařízení 1086 z roku 2006 Tam šlo tedy o využívání Interregu pro eh, rozvíjení spolupráce. Eh, já vím, že v řadě eh, zemí Evropy ta situace je trošku jiná. Jsem velmi potěšen tím, že odstraníme byrokracii. Já jsem se zabýval implementováním Interregu, takže prosím vás, věřte více těm, kteří implementují Interreg na eh, místní úrovni, protože velmi často od nich požadujeme příliš mnoho dokumentů, příliš mnoho formulářů, které často i velmi malé asociace musí vyplňovat. To přece můžou dělat monitorovací výbory, které mohou podniknout potřebné rozhodnutí. Máme ministerstva, máme eh, pozorovatele Evropské komise, oni všichni ví, jak eh, nejlépe překonat ty překážky a využít ty peníze nejlépe. Protože jinak to, celá ta byrokracie trvá eh, tolik času, že lidé často ztratí naději, že by se mohly tyhle ty administrativní potíže překonat. Takže Interreg by tohle to měl eh, v dlouhodobém výhledu zlepšit. Prosím vás, dodržujme čas, protože jinak nebudeme mít čas na odpovědi paní komisařky, pan Van Kassel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, nemáme mnoho času. Já tedy vypustím určité odkazy, které už tady zazněly. Ale dovolte, abych stejně poblahopřála 25. výročí Interregu který tak přispěl k přeshraničním projektům. Když se podíváme na uprchlickou krizi, tady bych se rád zeptal několik otázek. První otázka souvisí s rolí, kterou mohou hrát přeshraniční oblasti v této krize. A druhá otázka, jakým způsobem bude možno čerpat ze strukturálních a sociálních fondů. Děkuji. Thank you. Děkuji. Pan Monsko. Merci, euh, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Eh, také já vám chci poblahopřát k 25. narozeninám Interregu. Navíc, že jsem nesl lokální odpovědnosti a tudíž jsem mohl zažít uskutečňování projektů. Dvě otázky. Paní předsedkyně, řekla jste, že Interreg představuje pouze 30 politiky soudržnosti. Znamená to, že existují i jiné prostředky, eh, nebo je třeba čerpat jiné prostředky, eh, jiné fondy, aby Interreg mohl fungovat ještě lépe? A druhá otázka to je taky jenom takový nápad. Asi by se mělo udělat něco takového, aby společné akci vedly ve směru motivace a pobídek k vytváření pracovních příležitostí a hospodářského růstu, protože v této oblasti máme potíže a stát nemá mnoho prostředků a tyto fondy by nám měly umožnit samozřejmě rozvíjet politiky pro rozkvět našeho území. Jo, Mr. Etheridge. Pan Etheridge, jednu minutu, prosím. Eh, děkuji, jenom stručně. Já mám spíše takovou eh, připomínku. Já jsem si všiml, že tenhle ten eh, program tomu jde vlastně o um, překračování um, hranic, to je samozřejmě v pořádku. Tady třeba se bavíme i o nemocnicích. My v Británii máme národní zdravotnický systém NHS a jiné země to třeba mají jinak. Ehm, používá, máme obrovské počty eh, zaměstnanců, což eh, třeba eh, v jiných zemích tak není, takže pokud to bude mezinárodní, tak se to samozřejmě stane ehm, taková spíš mezinárodní zdravotnická služba než národní zdravotnická služba a ty náklady budou obrovské, takže ehm, jak se s tím, jak se s tím můžeme vypořádat? Děkuji. Blanco López, prosím. Muchas gracias. Děkuji mnohokrát. Také já vítám, že Evropský fond pro rozvoj se bude moci používat na řešení uprchlické krize. Ale rád bych ještě upřel pozornost na roli eh, Galisko v jeho francouzskou oblastí, eh, protože tady šlo velkým způsobem čerpat fondy a došlo k přiblížení našeho hospodářství eh, došlo skutečně k urychlení pomoci až do vypuknutí krize, protože před touto krizí se ohromným způsobem přispělo k propojení těchto obou příhraničních oblastí jakým způsobem eh, můžeme více přispět k trvale udržitelnému rozvoji a vytváření pracovních příležitostí. Třeba, aby euroregiony vytvářely asociace pro vytváření pracovních příležitostí daleko integrovanějším způsobem a využívaly přitom výzkumu a vývoji. Je třeba zohledňovat přitom takové situaci, eh, které eh, tady zatím spožďují tuto spolupráci týká týkající se uvolňování peněz a tak přispívat víc k evropské solidaritě. Juaristi Abons. Děkuji, pan Juaristi Abons. Ne, dobře, trochu špatně vysloveno, ale to nevadí. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní komisařko, vítejte. Vy jste se zmínila o tom, že sousedé jsou jako členou ve stejné rodiny. U nás v Baskicku je to skutečností. Nejsme jako rodiny, jsme skutečnými osobními rodinami, používáme stejný jazyk, jsme stejné národnosti, i když nás ještě dělí státní hranice mezi Španělskem a Francií. Ale jak už jsem se zmínil, existuje tady celá řada překážek. Vy jste je sama uvedla, administrativní, právní překážky. Je to pravda, my proto máme, máme tedy dobré příklady, ale máme také špatné příklady v určitých oblastech, jako je třeba zdraví. Zdá se, že to funguje, ale na závěr je tady vždycky celá řada byrokratických překážek a aby prostě došlo k skutečně výborné spolupráci, která tady by měla fungovat mezi oběma oblastmi, zajímá nás, jakým způsobem se bude lépe moci uskutečňovat možnost hospodářské spolupráce a aby došlo k větším možnostem příhraniční spolupráce. Já vítám uh, iniciativu otevřít diskusy mezi všemi zúčastněnými aktéry. Ale teď se chci zeptat, až tyto konzultace vyústí v nějaké informace, dostaneme je a jaký bude váš příspěvek k této konzultaci a jakou roli bude sehrávat v další fázi Evropský parlament my samozřejmě tyto informace budeme rozšiřovat veškerými prostředky a můžete se spolehnout na to, že my se budeme snažit využít veškeré možnosti, které tato spolupráce bude skýtat. Děkuji, pan Polčák, prosím máte. Paní předsedkyně, já chci nejprve ocenit, že paní komisařka v tak krátké době zavítala zase mezi nás, velmi to oceňuji. A chtěl bych eh, k Interregu říci, že já jsem jej měl možnost taky aplikovat na hraniční čáře mezi Českou republikou a Slovenskem a chtěl bych vaši pozornost upnout k mm, problematice životního prostředí, která je samozřejmě v rámci toho přeshraničního styku velmi zásadní. E, ta spolupráce mezi regiony může fungovat velmi dobře, ale pokud dojde k nějakému problému, to jsou ty imise, e, ovzduší, e, řeky znečištěné, nedej bože povodně. Všechny tyto jevy v oblasti životního prostředí mohou tedy velmi narušit tu spolupráci mezi regiony. A proto bych chtěl vás poprosit, jestli byste se nezamysleli v rámci DG Regi nad eh, prohlubováním těch ehm, společných přístupů k ochraně životního prostředí. Myslím si, že to je pro tu spolupráci velmi důležité. A chci ještě poslední slovo jenom říci, že eh, se trochu stydím za dnešní hlasování v rámci tedy eh, solidarity, protože já jsem byl pouze jeden ze tří českých europoslanců, kteří podpořili návrh komise Stydím se za to proto, protože kohezní politika má právě eh, ve svém, eh, ve svém výjimku tu odstraňování té, toho znevýhodnění a solidarity evropské. Je mi to líto. Děkuji. Thank you. And the last... Děkuji. Poslední otázka paní Maledeš. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, vítám vás mezi námi, paní komisařko. Ptám se na jednu věc, kterou se často ptám i sama sebe, co se týče evropské územní spolupráce. A to je, jak ji můžeme přiblížit uživatelům, zejména tedy těm eh, konečným eh, příjemcům. Tady mám příklad Chorvatska, eh, co se týče evropské teritoriální spolupráce. Interreg je jedním z programů v rámci mnoha programů, které působí na téhle oblasti. My máme eh, asi tři eh, eh, meziregionální, potom několik přeshraničních a ještě čtyři další. Tohle to jsou prostě nejrůznější projekty, které takhle na téhle úrovni působí. A když se tady bavíme o konečných příjemcích, ti to hned vzdávají, protože tam je tolik nějakých vodítek, směrnicí, povinností, že to eh, že se bojí, že to nezvládnou. Takže si myslím, že bychom měli mít zjednodušený přístup a ne tolik třeba různých programů a tak dále. Děkuji, děkuji mnohokrát za všechny otázky a eh, stanoviska, názory a nyní máme 10-12 minut na to, aby paní komisařka mohla zodpovědět všechny vaše otázky. Thank you very much. Děkuji, děkuji mnohokrát. Jak už jsem říkala, myslím si, že dnešní eh, setkání je velmi důležité. Eh, chtěla bych vám tedy všem eh, poděkovat za váš příspěvek mm, a určitě se pokusím všechny vaše připomínky vzít v potaz. Co se týče územní soudržnosti, naprosto souhlasím s tím, že si musíme být vědomi toho, že to není totéž, co územní spolupráce a také doufám, že eh, sedmý eh, program eh, zohlední ještě více tuhle tu dimenzi. Mm. Jak už jsem říkala v tom svém úvodu, řešení otázky imigrace je důležité. V tuto chvíli si myslím, že členské státy mají dostatečnou um, flexibilitu v rámci nařízení, ale samozřejmě je to na jednotlivém členském státu. Když slovnám třeba Itálii a Řecko, tak mohu říct, že Itálie využívala fondy už pro vytvoření asi 100 tisíc eh, přístřeší a Řecko to prostě nevyužilo zatím vůbec. Eh, zaměřujeme se ale hlavně na integraci, nezaměřujeme se třeba na nějakou konkrétní menšinu, nebo nějaké migranty, tyhle ty fondy jsou zamýšleny pro nejchudší oblasti, tak aby eh, samozřejmě tam automaticky nalezneme i migranty. Budu pracovat eh, také i dále na tom, aby členské státy mohly eh, dobře a společně využívat všechny ty fondy, ať už je to sociální fondy nebo regionální fond, tak abychom zase podpořili integraci co nejefektivněji. Pokud ale mají e, nějakou potřebu modifikovat stávající programy, tak členské státy to samozřejmě vždycky mohou učinit. To se děje případ od případu. E, jak víte, my kofinancujeme priority, nikoli nějaké konkrétní projekty, takže Eh, členské státy mohou si nechat proplatit různé migrační projekty třeba na 100%. Tady je, jde o klíčovou věc a sice, že eh, podporujeme eh, aktivity, které na to mají nárok. A tak to můžeme poskytnout jakési vodítko členským státům v tom smyslu, co je možné podpořit. Já jsem zde, abych vám jasně řekla, že s jakýmikoliv žádostmi o modifikace eh, naložíme velmi rychle. Také jsem si vědoma toho, že včera byla eh, předložena toto velmi důležitá zpráva účetního dvora o provádění fondů. Ve chvíli, kdy dojdeme k, do fáze absolutoria, tak eh, se o tom určitě budeme bavit. Ale víte, že jak komise, tak Evropský účetní dvůr má stejnou stejný cíl a sice ochranu evropského rozpočtu. A to eh, platí samozřejmě pro, i pro řádnou implementaci regionální politiky. Ale možná bychom se měli o tom pobavit eh, ještě hlouběji ve chvíli, kdy už eh, účetní dvůr bude mít předložen všechny zprávy. Mm, teď, abych odpověděla Madame Krell, přejdu do, do mateštiny. Paní Krellová má naprostou pravdu. Změna, kterou přinesla územní spolupráci, umožnila lepší život občanů. Jedná se o důsledky hmatatelné. Je třeba o nich více hovořit. Já se snažím objet všechny možné země, tedy co nejvíce zemí eh, chci projet, abych viděla, jak projekty eh, určitě fungují. Byla jsem, na, eh, byla jsem ve Frankfurtu nad Odrou, šla jsem Jela jsem, promiňte, na hranici francouzsko-německou, navštívila jsem i jiné příhraniční oblasti. Nelze zapomínat na dějiny, já hovořím teď o chorvatské hranici. Uh, kde desítky, tisíce lidí přišly během dějin o život. A byla jsem spokojena, že taková hranice byla daleko Eh, zlepšena, eh, jak se zlepšil život a spolupráce lidí na obou stranách hranic. Stejně tak jako hranice mezi Polskem a Německem, kde eh, vznikla celá řada přátelství. Lidé se navštěvují celý život, jsou velmi mobilní. Co se týče zjednodušení, ano. Radnice by měly skutečně lépe spolupracovat. Eh, protože zvládání administrativních eh, úkolů je zatěžuje, když pracují sami o sobě, ale kdyby spolupracovali radnice, možná by se to lépe povedlo a stát by do toho neměl zasahovat a neměl by brzdit eh, tuto spolupráci i nějakými dodatečnými vnitrostátními pravidly. Jedná se skutečně o nezbytnost zjednodušení administrativy. Já očekávám, že pro nové období eh, budeme mít nové daleko jednodu, nová daleko jednodušší pravidla. To by mělo začít od příštího roku. Co se týče důvěry, kterou by měly jednotlivé státy mít vůči spolupráci. Paní Tomašič o tom hovořila, já si myslím, že tady důvěra hraje absolutně největší tedy roli. A e, zdá se, že se Evropě z části tato důvěra navrací, zejména v té oblasti, kde pracujeme my. Nakonec jsem dostala několik otázek, které se týkaly role nevládních organizací. A v skutku organizace občanské společnosti se zúčastní rozhodovacího procesu. Některé členské státy nemají takovouto tradici v konzultování občanské společnosti, ale my v DG Regio zdůrazňujeme nezbytnost této spolupráce eh, i při vypracování nové makrostrategie pro tuto regionální spolupráci, eh, neboť tato strategie získává na významu eh, je třeba slyšet také požadavky dotčených regionů a E, státy musí pomáhat v této oblasti při uskutečňování této megastrategie. Co se týče případu chorvatského, ano, tady se jedná o novou situaci, třeba vytvořit nové paradigma ve východních státech Evropy. A já bych ráda přivítala humánní a civilizovaný způsob, kterým Chorvatsko přijímá uprchlíky, kteří hledají lepší budoucnost a evropská solidarita by se měla projevit plným způsobem, protože jinak všechno naše úsilí, které bylo vyvinuto za posledních 25 let, bude naprosto ztraceno. Co se týče otázce pana Polčáka, co se týče ekologie, co se týče nejvzdálenějších oblastí, ty samozřejmě jsou ve středovodu pozornosti Interregu, když samozřejmě vždycky je možné dělat věci lépe. Ale ráda bych řekla, že ano, že ty nejvzdálenější regiony jsou integrální součástí našich programů a nakládáme s nimi rovnoprávně eh, a co se týče otázky paní Vany, naprosto souhlasím s tím, co řekla. Role politiky soudržnosti je naprosto jasná, má přispívat k hospodářskému růstu, vytváření pracovních příležitostí, snižovat rozdílu mezi oblastmi a já se nedomývám, že by fondy soudržnosti se měly stát zbraní proti členským státům, kteří se, které se kladou otázky, zda jsou schopny čelit těmto výzvám. Já si myslím, že je třeba pomoci těchto státům, které se právě nacházejí v obtížím, aby bylo možno nalézt řešení pro tuto novou situaci. Já se nedomnívám, že nějaká hrozba eh, s stáhnu, nějaká hrozba, že některá země nemůže dostávat fondy, tohle nemůže fungovat. Domnívám se, že je třeba podívat se na to, co je možné, jak nejlépe řešit a čelit této nové situaci, co je možné v tom dělat. Co se týče otázky paní Amato, Koordinace, ano, ta je důležitá. Občanská společnost musí být zapojena, nelze na ně zapomínat. Jak už jsem se o tom zmínila, nevládní organizace jsou součástí eh, výboru, kde se budou vybírat programy o, na období 2014 až 2020. Rovněž očekáváme, nebo mnoho si slibujeme o této veřejné konzultace, to je vynikající věc, ale někdy lituji toho, že se dostatečnou měrou nehovoří o příspěvcích evropských fondů k užitku každodenního života lidí. Eh, nejenom v příhraničních oblastech. Já jsem například byla v Řecku, hovořila jsem s jedním novinářem a řekla jsem mu, do jaké míry se Řecko změnilo od té doby, co se stalo členem Evropské unie. Hovořila jsem o atenském metru a on mi řekl, ano, ano, slyšel jsem, že Evropská unie přispěla, ale v podstatě se jedná o 95% financování Evropské unie při stavbě atenského metra a naprosto sdílím váš názor, jak důležité je, aby bylo nutno, aby se všichni účastnili této veřejné konzultace, všichni, kterých se tato spolupráce týká. Tady naprosto sdílím tyto názory, které zde zazněly. Co se týče nadnárodní spolupráce mezi členskými státy a mezi dalšími státy, třetími státy, Co se týče této strategie, domnívám se, že fondy jsou k dispozici. Máme tady také fondy pro regionální rozvoj, ale specificky pro východní Balkán. To je také fond pro dobré sousedství a to je specifický fond, kterého je možno využít. Někdo tady hovořil o méně rozvinutých oblastech. Ano, jedná se o regiony, které mají menší administrativní kapacitu. A právě proto se domnívám, že je třeba snížit administrativní zatížení. To je zásadní věc a na to pohlížím tak, jako na prioritu od té doby, co jsem začala pracovat jako komisařka odpovědná za tuto oblast. Peníze to není všechno. Máme celou řadu příkladů zemí, eh, eh, kterým eh, náleží čerpání fondů, ale tyto banky ale tyto peníze zůstávají ležet v bruselských bankách, protože členské státy nejsou schopny čerpat tuto kapacitu právě, eh, protože neumí dostatečným způsobem administrativně zpracovat žádosti. Pan Masko tady hovořil o rozpočtu. Rozpočet byl schválen, ale členské státy samy mohou rozhodnout o navýšení rozpočtu. Pro mě osobně pro naši komisi je nejdůležitější navýšit tyto fondy, aby měly větší dopad. Možná, že jsem tady hovořila příliš, ale protože to zaznělo tolik otázek, musím na ně zareagovat. Také se hovořilo mezi, o hranici mezi Českem a Slovenskem, byl to dán tento příklad a já si myslím, že problém existuje všude a my spolupracujeme s panem komisařem příslušným pro tuto oblast, abychom našli možné řešení. Ještě jednou bych ráda řekla jednu věc. Je naprosto jasné, že určité překážky nemohou být nikdy překonány, jako například jazykové překážky. Ale domnívám se, že za poslední roky jsme tady i v této oblasti vyvinuli zásadní úsilí co do změny mentality v přízhraničních oblastech. i co se týče legislativního rámce, který byl schválen. Někdy tady ještě existují samozřejmě problémy v přeshraniční spolupráci, ale stejně se domnívám, že dnes tady vedeme důležitou diskusi, právě u příležitosti 25 letého výročí existence Interregu, který ukazuje, že lze nalézat adekvátní situace pro výzvy, kterým čelíme. V pondělí odjedu do Vídně, tam se slaví 25 let nadnárodní spolupráce a tam byly schváleny takřka všechny operační programy, které se týkají států, které se nacházejí na vnější hranici Evropské unie, Bulharsko, eh, hranice mezi Řeckem a Srbskem, čili i v rámci politiky sousedství. A myslím si, že je třeba věnovat právě této spolupráce na vnější hranici ještě větší pozornost. Máme tady regiony, které se dostávají do středobodu pozornosti díky aktuálním utálostem a proto je třeba vyměňovat si zkušenosti, jak zde v parlamentu, tak tam přímo na místě, prostě sbírat zkušenosti abychom mohli i v rámci i dobře spolupracovat a i nadále s vámi s Evropským parlamentem. Děkuji. Děkuji vám všem za diskuzi a příspěvky a teď eh, se můžeme už připravit na příští schůzi. Jste u nás kdykoliv vítána ve výboru Regi. Takže děkuji, vážení kolegové, pokračovat. Budeme ve tři hodiny hlasováním, takže prosím, vezměte si sebou hlasovací karty abychom mohli hlasovat. Takže končím tuto ranní schůzi.